Um, dear friends. Vážení přátelé, dear friends, dear colleagues, we would... Vážení přátelé, kolegové, dovolte, abych zahájila zasedání. Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, with this... Dámy a pánové, přátelé, eh, tímto zasedáním zahajujeme deváté otevřené dny, eh, jedna z nejdůležitějších akcí v evropské úrovni, na evropské úrovni vůbec. Já vítám zástupce regionu a všechny partnery v rámci regionální politiky. Velice se těším na plodnou debatu a jsem přesvědčena, že tato debata obohatí naši společnou vizi této politiky a dá nám nové impulsy. Já bych nyní přivítala srdečně předsedu Evropského parlamentu pana Jiřího Buska, předsedu Evropské komise Jose Manuela Dura Barroza, za polské předsednictví eh, ministrini pro regionální rozvoj Elžbětu Běnkovskou Eh, která je od včerejška polským senátorem, Mercedes Breso, eh, předsedkyně výboru regionu a pana komisaře pro regionální politiku Hána. Prostřednictvím otevřených dnů Evropa potvrzuje, eh, jak důležitá je lokální a regionální dimenze. Tato dimenze pochází z dola, z regionu měst a obcí. A my jsme všichni partnery, partnery s místními a regionálními výbory, občanskou společností, akademickými institucemi. Každém roce Evropská komise výbor regionu a Evropský parlament volí velice pečlivě téma pro naše setkání. A není tedy překvapením, že dnes se scházíme proto, abychom se zamysleli nad tím, jak můžeme společně na pomoci růstu v Evropě, který tolik potřebujeme. My se budeme zabývat eh, tím, jak nejlépe zapojit evropskou regionální politiku pro to, abychom mobilizovali soukromé investice do evropské budoucnosti. My se eh, musíme mm, zaměřit na to, abychom se vrátili do stavu před krizí, pokud se týče konkurenceschopnosti a růstu. Evropa potřebuje stálý růst a proto musí být tento růst eh, zdravý a udržitelný a inkluzivní. My zde máme eh, balíček, máme zde strategii Eh, na leta 2014 až 2020 a komise nám předložila svoji zprávu, svoji vizi. My jsme v posledních dvou letech velice úzce spolupracovali s komisí a to nám dává šanci, abychom se, doufejme, rychle shodli. Také spolupráce s výborem regionu napomůže celé věci a parlament bude spolu rozhodovat v rámci nového regulačního rámce eh, v tom následujícím období. Dovolte, abych vyjádřil naději, že dynamika a odhodlání polského předsednictví se přenese také na následující předsednictví dánské a kyperské. My jsme také začali pracovat na úrovni trojky. Politika soudržnosti je politikou investiční a to se bude opakovat v průběhu příštích dní. Je to záležitost chytrá, inteligentní a inkluzivní. A to, že se tím bude zabývat komise a také vy všichni ve svých regionech, to vzbuzuje důvěru. Evropa potřebuje důvěru, aby se vrátila k růstu. Evropská politika soudržnosti se bude nadále týkat nás všech eh, akademiků, eh, podniků, národních vlád, evropských institucí a tak dále. Je to, jde o udržitelný růst, který povede také k utržitelné uh, udržení naší životní úroveň. A já bych nyní vám poděkovala a požádám paní Mercedes Breso a poté pana komisaře Hána o krátké úvodní proslovy. Danuta. Děkuji Danuto. Já eh, bych také ráda přivítala všechny eh, eh, zástupce národních parlamentů, Evropského parlamentu, regionu a další. Je mi velkým potěšením, že vás mohu jménem výboru regionu přivítat na tomto eh, zahajovacím zasedání. Máme zde týden měst a regionů a zde otázka soudržnosti bude otázkou centrální. Tak to bylo vždycky a tak to bývá i bude i dnes. A to tím spíše, že uplynulo pět dní od té, od té doby, co komise předložila svůj legislativní návrh. Chci poděkovat Danutě, předsedkyni regionálního výboru, za to, že můžeme zasedat zde v tomto eh, sále a děkuji také předsedovi Buskovi a předsedovi Barazovi. Bohužel dá se říct, že v poslední době jsme služováni záplavou špatných zpráv z finančních eh, trhů eh, o ekonomických eh, výhledech, nezaměstnanosti a tak dále. Evropa musí prokázat, že je schopna tyto problémy řešit a to znamená, že se musíme semknout kolem hodnot solidarity a tak dále, Pan předseda Barozo to řekl minulý týden velice jasně a e, my jsme to slyšeli a rozuměli jsme tomu. My jako členové výboru regionu podporujeme vaši, e, váš signál. A nyní je třeba zajistit, abychom toto podpořili také příměřenými finančními zdroji. Je tedy eh, třeba, abychom se mm, dostali zhruba na úroveň 1,05 na HDP, přibližně takto. Soudržnost má více dimenzí, ekonomická, sociální a mm, eh, regionální a samozřejmě, že toto jsou předpoklady pro to, abychom uspěli v globální soutěži a také, abychom posílili naše demokracie a zajistili občanům přiměřenou životní úroveň. Eh, měli bychom si provést reálnou a úplnou diagnózu eh, problémů, kterým nyní čelíme. A neměli bychom se prostě jenom zakovat ve svých pozicích a dívat se na tuto problematiku eh, z čistě národního nebo regionálního hlediska. My se na to musíme dívat jako Evropané. Máme zde příliš mnoho problémů, eh, které se týkají mm, nevyrovnanosti eh, ve vzdělání, v příjmech, v životní úrovni a tak dále. A toto je právě úkol pro politiku soudržnosti politika soudržnosti nám pomáhá, aby evropská integrace byla viditelná a hmatatelná na místní úrovni, aby bylo vidět, že tímto se řeší problémy občanů. My se domníváme, že místní a regionální orgány potřebují a mnohé také mají investiční politiku, která pomůže řešit tyto problémy. V době krize je o to důležitější, aby existovaly investice na lokální úrovni, které ve středně dobém výhledu nás vrátí na růstovou trajektorii, která bude udržitelnější než dřív. A než se zastavím u řady výhod toho nového balíčku, musím také vyjádřit určité zklamání my prostě před sebou vidíme eh, jakýsi eh, rudý hadr makroekonomické nerovnováhy. Pozice eh, výboru regionu a mnohých partnerů prostě není respektována a my prostě nemůžeme akceptovat to, že důsledky neschopnosti národních vlád plnit své závazky že za tuto neschopnost budou trpět eh, místní a regionální úroveň. Jak eh, můžeme eh, se toto zdůvodňovat v očích podnikatelů, kteří prostě spoléhají na mm, evropské peníze. Jak my můžeme říci, že prostě Eh, toto dále nebude, že prostě tyto benefity nebudeme mít teď, když je nejvíce potřebujeme. My musíme otevřít dveře eh, kolaborativnějšímu přístupu, musíme více spolupracovat a je třeba, aby náš hlas byl slyšen daleko více. A ty balíčky mají mnoho pozitivních stránek. Je to společný strategický rámec, který združuje dohromady pět různých fondů a stanoví jedna pravidla pro jejich využívání. Toto je maximální zjednodušení, maximální odvětová integrace. Druhá věc je uznání důležitosti partnerství s místními a regionálními úřady a e, uznání principu víceúrovněho řízení. My také velice oceňujeme úsilí o zjednodušení příslušných úprav a nařízení. A třetí věc je teritoriální dimenze, v partnerských dohodách prostřednictvím koordinace fondů, prostřednictvím integrovaného přístupu k teritoriálnímu rozvoji, eh, prostřednictvím soustředění na specifických geografických požadavků v jednotlivých regionech, na problematiku eh, chudoby a tak dále. Dále zde máme novou kategorii regionu, to jsou ty přechodné regiony a tady to je právě otázka, to je právě ta situace, kdy se spojují různé fondy a takto podsilují evropskou teritoriální koordinaci. Dále je třeba také uznat důležitou roli, eh, kterou sehrávají regionální a místní orgány. A další eh, důležitým prvek je ten eh, takzvaná interní podmíněnost. Toto pro určitou úroveň úřadu může být důležité pro to, aby eh, mohli eh, provádět lepší kontrolu. Je to prostě kontrola toho, jakým způsobem se prostředky a pravomoce využívají. Zde je důležitý Evropský sociální fond a sice tak, aby eh, pomáhal realizaci programů pro rekvalifikaci lidí podle potřeb trhu práce. Národní programy zde tedy mohou mít různé priority a přesto eh, lze tento princip použít. Já v těch pár minutách nemohu postihnout úplně všechny problémy, ale dnes eh, bych eh, ještě chtěla stručně projít to, jaké jsou naše pozice v přítomnosti předsedů parlamentu a e, komise a také v přítomnosti e, zástupce polského předsednictví a předsedkyně e, regionálního par- výboru region- Evropského parlamentu. Já jsem ráda, že všichni to jsou jisté a já bych velice stručně Eh, shrnula naše pozice, na kterých nyní zahájil práci náš výbor regionu během příštích několika týdnů. Je finalizujeme a schválíme, čili já teď už nemám mnoho času na to, abych eh, to nyní rozváděla, ale každopádně vám chci poděkovat za to, že jste zde na otevřených dnech, které jsou tak důležité pro regionální a lokální úřady v Evropě. Děkuji vám. Frau Vorsitzende, meine Herren Präsidenten. Vážená paní předsedající, vážení paní, pánové předsedové, vážení zástupci regionu města obcí já budu mít ještě možnost se podrobněji vyslovit našemu návrhu a já bych nyní na začátku jenom chtěl využít do příležitosti a srdečně vás zde přivítal jménem Evropské komise. Chtěl bych poděkovat svému týmu, který se účastnil organizace otevřených dnů. E, tyto otevřené dny od rok od roku nabývají na síle. Je to pravděpodobně celosvětově největší shromáždění k tématu regionální politiky. Vítám zde také naše přátele z jiných částí světa. Zde se současně koná víc než 110 seminářů a 250 eh, dalších akcí, které se zabývají eh, praxí a filozofií regionální politiky takže můžeme předpokládat, že zhruba 25 tisíc lidí se v příštích dnech bude intenzivně eh, zabývat otázkou, jak je možné inteligentně, udržitelně a inkluzivně eh, hledět do a investovat do budoucnosti Evropy a evropských regionů. My jsme, jak už bylo řečeno, předložili návrh pro příslušná nařízení. řízení která eh, obsahují v podstatě všechno, co je potřeba a mohu říct že zatím eh, převažují velice pozitivní reakce na náš návrh. Určitě jsou zde obsaženy i body, které v příštích měsících budou vyvolávat debaty. To jsme čekali, to je přirozená věc. A možná ještě krátkou poznámku k té makroekonomické kondicionalitě, která způsobila eh, určitý snadý úlek. Eh, dámy a pánové, my v Evropě zažíváme určitou dynamiku, která vyplývá z hospodářské a finanční krize a my na to musíme reagovat. Je neustále eh, požadavek na evropskou úroveň, na evropskou komisi, aby byly vypracovány sankční mechanismy. My jsme tedy příslušné návrhy předložili, bude se o tom diskutovat, ale myslím si, že principiálně by nemělo být sporu o tom, že jakmile členské země se vrátí na cestu rozumného eh, tedy se mají vrátit na cestu rozumného eh, řízení a hospodaření, pak skutečně, eh, pokud nechtějí eh, se tomuto podvolit, pak skutečně je třeba mít jasné páky. My v příštích několika dnech budeme mít možnost debatovat o všech aspektech regionální politiky. A sice tak, aby to byla politika udržitelná, aby to nebyla politika milodarů, ale politika rozumných investic, eh, investic do regionu, do lidí s, jasnou, eh, s jasným cílem vytvořit eh, určitý přínos, evropský přínos. To je ten duch. A my se těšíme na plodné příští dny. Já vám přeji všechno nejlepší a také příjemný pobyt. Uh, děkuji a nyní bych ráda požádala o slovo naše hlavní řečníky. A prvním tímto řečníkem je předseda Evropského parlamentu, pan Jerzy Buzek. Pane předsedo, máte slovo. Velice děkuji za slovo. Chtěl bych vás všechny přivítat zde v Evropském parlamentu. Jsme velice rádi, my poslanci Evropského parlamentu, že vás u nás můžeme přivítat, protože jsme si vědomi toho, že to je vlastně největší fórum, které se týká regionální politiky na celém světě. A v současném ty, ty dny zde jsou evropské dny a je to vlastně důležité i pro nás, protože jste zde v Evropském parlamentu. Dovolte mi nejprve zdůraznit, z mého pohledu nejdůležitější věc, a je to důležitá věc i z pohledu Evropského parlamentu. Je důležité, abychom byli co nejblíže našim občanům, a to zejména nyní. Protože dnes nezažíváme příliš lehké časy. A vy jste zde, co by zástupci místních, regionálních komunit, a proto právě vy zde představujete někoho, kdo je blízko našim občanům. Můžete s nimi hovořit, můžete jim vysvětlit to, co se odehrává zde na úrovni Evropské unie a co, na čem pracujeme. Proto potřebujeme vaši podporu, vaše poradenství a vaši um, i, i to, abyste vy sami pracovali. Chtěl bych ještě zdůraznit, že již po celá desetiletí pracujete velice usilovně, ale nyní prožíváme zvláštní období a proto bychom měli spolupracovat. Také vy byste měli spolupracovat se svými politiky silněji a častěji, abychom společně eh, vytvořili politiku, která bude účinnější. Chtěla bych vám za to vyjádřit vděčnost. Připravil jsem si několik poznámek. Budu hovořit polsky, A máme zde tlumočení, takže si prosím nasaďte sluchátka, pokud chcete poslouchat překlad. Chtěl bych nejprve říci, že je nesmírně důležité, abychom pokračovali v činnosti na evropské úrovni. Musíme pracovat takovým způsobem, aby to občané chápali. To je takový nejtěžší úkol, který musíme vyřešit přijímáme novou legislativu, činíme různá rozhodnutí, která se týkají ekonomických nebo sociálních věcí a pokaždé musíme postupovat komplexně. Jak jste již slyšeli, tak už nyní probíhají diskuse, které se týkají legislativního návrhu Evropské komise. Poslední dva svědky, eh, pardon, poslední dva roky jsme svědky toho, že se vlastně přemýšlí o těch nových eh, změnách. Pan komisař Hán o tom ještě pod, pohovoří podrobněji. Chtěl bych však říci, že musíme jak eh, rada, tak evropští ministři a Evropský parlament postupovat společně a musíme to rozhodnutí učinit společně. To bych chtěl zdůraznit. Je to vlastně poprvé v historii, kdy jsme všichni společně zodpovědní. Zástupci jednotlivých vlád, kteří se setkávají na radě a také vlády jednotlivých členských zemí. Evropský parlament zde bude mít také mnohem větší slovo než v minulosti. A i z toho důvodu se setkáváme dnes v Evropském parlamentu, abychom si vyslechli vaše názory na tyto otázky. Naprosto zásadně musíme činit rozhodnutí, která se týkají místních a regionálních orgánů. A musíme také přitom brát v úvahu důležitost eh, rozpočtových situací. Musíme však umožnit všem našim občanům, podnikům to, že chápeme současné finanční tlaky, rozpočtové tlaky ale musíme si také uvědomit, že zde evropský rozpočet, který je nesmírně cený a pokud bychom ho chtěli omezit, tak to bude mít negativní dopady na celou Evropskou unii. Jsem velice rád, že mezi nás zavítal i předseda Evropské komise Barozu. Vítám vás, pane Barozu. Je dobře, že jste mezi námi, protože právě rozpočet v podstatě vypracovává hlavně Evropská komise. Parlament a rada poté budou vyjednávat o tom rozpočtu, nicméně právě komise stále si podržuje tu důležitou roli při přípravě rozpočtu. Rozpočet je také důležitý z pohledu regionální politiky. Jsem si jist, že i předseda Barozu o tom pohovoří. Zároveň e, je zde velký, velká provázanost s strategií Evropa 2020. I tato strategie 2020 vznikla v Evropské komisi. Je důležité, abychom rozpočet navrhli takovým způsobem, abychom dokázali naplnit cíle Evropy 2020, protože rozpočet a ta strategie jsou navzájem propojeny, nelze to rozdělit. Asi všichni víte, k čemu má sloužit Evropa, strategie Evropa 2020. Chceme překonat všechny ekonomické a rozvojové problémy, které zde máme. Chceme také zlepšit konkurenceschopnost, chceme podpořit hospodářský růst a chceme také vytvořit nová pracovní místa pro naše občany. A právě pro naše občany jsou hodně často prioritou pracovní místa. Až budeme rozhodovat o některých věcech, tak je také důležité uvědomit si, že zde máme nízkou produktivitu, strukturální nezaměstnanost, malou eh, mobilitu pracovníků, bariéry na vnitřním trhu, zadluženost zemí a tak dále. Jsou to naše slabiny, musíme si uvědomit. Dovolte mi ještě vysvětlit, proč o tom hovořím. Zde mm, v současné době se také koná eh, smíšené parlamentní schromáždění, kde jsou zástupci 18 členských států. Vede to pan Barnier. Jsou tam také zástupci evropských parlamentů a oni hovoří o způsobech, jak dokončit vnitřní trh, o způsobech, jak by měl vnitřní trh fungovat kvalitně a hladce. A to má opět eh, propojení s regionální politikou, protože pokud chceme podpořit domácí ekonomiku, musíme vyslat jasné signály. Jste v Evropském parlamentu a v Evropské komisi se odehrává mnoho věcí. A Velice pokud se tyto všechny věci propojí, tak by nakonec nám měly pomoci vymanit se z krize. Na závěr mi ještě dovolte říct si několik slov o tom, proč je tak důležitá otázka rozpočtu. Rozpočet pomáhá všem zemím bez rozdílu dosáhnout růstu, protože poskytuje určitou finanční páku umožňuje nám využívat pákový efekt, umožňuje nám využívat mnohem větší investiční prostředky, než, by, než vlastně jsou pouze ty prostředky z toho rozpočtu. Díky rozpočtu nám také můžeme posilovat konkurenceschopnost, můžeme snižovat nezaměstnanost, můžeme vytvářet nová pracovní místa. A rozpočet také zahrnuje financování výzkumu, nových, nové technologie, inovace. Je dost obtížné si představit, jak bychom chtěli být konkurenceschopní, pokud nebudeme investovat do vědy a výzkumu a do inovací. A opět je zde propojení s regionální politikou, protože právě v regionální politice musíme nasměrovat investice do těchto oblastí. Nakonec můžu říci, že ta, tato politika se eh, prokázala, prokázala svou, svou užitečnost, protože když investujeme do regionu, tak vlastně investujeme do evropské identity. Právě z toho důvodu musí mít regionální politika své řádné místo v rozpočtu. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi závěrem ještě říci, že Evropský parlament rezolutně podporuje regionální politiku podporuje politiku soudržnosti. Podporuje také využívání Evropského sociálního fondu, který je důležitý pro miliony lidí, kteří třeba přišli o práci nebo právě hledají novou. Naše absolutní podpora znamená to, že Vždycky budeme podporovat nové návrhy Evropské komise. Budeme sledovat situaci v Evropě a budeme také usilovat o vaši podporu, protože vy zde zastupujete místní a regionální komunity. Jsem si jist toho, že tyto deváté otevřené dny nám k tomu pomohou. Toto je skutečně největší fórum, které se týká regionální politiky, které se vůbec koná v Evropě a jsem si jistý, že pro Evropu to znamená dobrou zprávu. Thank you. Uh, Velice děkuji. Pane předsedo, děkuji za tato povzbuzující slova. A nyní bych chtěla požádat předsedu Evropské komise pana eh, Jose Manuela Barozu, aby promluvil Eh, co by, aby tedy řekl pár úvodních slov. Děkuji. Děkuji, Danuto. Vážený pane předsedo Evropského parlamentu, milý Jiří Busku, vážená paní ministrině Věnkovská, která zde zastupujete polské předsednictví rady, vážená paní předsedkyně výboru regionu Mercedes Breso, vážená paní předsedkyně výboru pro regionální rozvoj paní Danuto Hybner, Eh, milý kolego z komise Johannesi Háne, který zodpovídáte za regionální politiku, dámy a pánové, eh, kteří zde zastupujete regiony, města, dámy a pánové členové výboru regionu, drazí přátelé. Jsem skutečně rád, že se mohu eh, zúčastnit tohoto zahajovacího zasedání devátých otevřených dnů. Je to vlastně každoroční událost, eh, kterou mám velmi rád, protože myslím, že pro Evropu je to skutečně významný okamžik. Je to okamžik, kdy my všichni společně, evropské instituce a regiony, diskutujeme o budoucnosti. Jsem také velice rád, že jste zde v tak hojném počtu, že přicházíte z různých oblastí, abyste společně diskutovali o naší budoucnosti, o budoucnosti politiky soudržnosti a o budoucnosti Evropy. Vaše přítomnost je samozřejmě velice důležitá, protože my chceme zajišťovat politiku, která bude založena na solidaritě, bude to politika pro všechny. A jedná se především o politiku růstu, která následně přispívá k tvorbě pracovních míst. A je to politika, která za posledních deset let už přispěla k vytvoření eh, milionů pracovních míst. Tato politika se soustředí na vzdělávání, ale i na infrastrukturu. Je to politika, která podporuje malé a střední podniky. A sice vzniklo více než 800 tisíc malých a středních podniků v posledních deseti letech. Politika soudržnosti nejenže pomáhá členským státům a regionům, které jsou na tom z ekonomického hlediska nejhůře, pomáhá jim v tom, aby prosperovali, ale zároveň také pomáhá všem členským státům a regionům, aby se lépe zapojili do jednotného trhu. Je to tedy politika založená na solidaritě, ale politika, také politika, která podporuje hospodářský eh, růst a hospodářskou soutěž. A Evropská unie dnes čelí eh, opravdu velkým výzvám. Myslím, že se eh, dnes eh, žijeme v dobách, které jsou nejsložitější od vzniku Unie. A rozhodně tedy bychom neměli povolit eh, ve svém nasazení. Právě dnes potřebujeme více eh, evropské zprávy, potřebujeme více konzistence mezi našimi politikami a více konzistence mezi eh, politikou soudržnosti, politikou hospodářského růstu a politikou tvorby pracovních míst. To všechno spadá do strategie 2020. Jak jsem říkal už 28. září v Evropském parlamentu při prohlášení o stavu Unie, z té finanční hospodářské a sociální krize můžeme vybřednout pouze všichni společně. Pouze všichni společně můžeme obnovit důvěru v naši kolektivní schopnost najít řešení. Pouze všichni společně můžeme najít efektivní a rychlé řešení. A právě v tomto náročném období bych chtěl skutečně vzdát čest úsilí, které v této věci vyvíjí eh, místní samosprávy. Eh, zapojení měst a regionů je zcela nezbytné pro to, abychom společně mohli vybudovat eh, stabilní a odpovědnou unii, unii, v níž bude hospodářský růst i solidarita. Stabilita v Evropské unii nemůže fungovat bez stabilních regionů v Evropské unii nemůže být konkurenceschopnost a růst, jestliže konkurenceschopné nebudou také evropské regiony. Unie nemůže být prostě eh, silná bez těchto dvou aspektů, jimž je solidarita a zodpovědnost. Stabilita a zodpovědnost, to je důležité pro Unii, proto, aby v budoucnu lépe čelila krizím. Právě z těchto důvodů 21. července přijali vlastně vrcholní představitelé států a vlád rozhodnutí o Evropském eh, eh, finančním stabilizačním fondu. Eh, toto rozhodnutí by mělo být brzo ratifikováno všemi zeměmi a tento fond by měl přispívat k rekapitalizaci bank, ale napomáhat i na sekundárních trzích, tak aby vlastně nedocházelo k šíření těch problémů. Také proto Evropský parlament 27. září vlastně schválil tzv. six-pack, balíček šesti opatření, který reformuje pakt stability a růstu a posiluje význam makroekonomických kritérií. Je třeba, aby skutečně v eurozóně eh, panovala určitá eh, kázeň, protože jinak neobnovíme důvěru, která je zcela zásadní pro růst v celé Evropě. Eh, jak jsem tedy říkal, 27. září byl schválen ten tzv. six-pack a díky tomu teď budeme moci diskutovat o návrzích rozpočtu jednotlivých členských států ještě předtím, než tyto rozpočty budou přijaty. A do toho by se měly úzce zapojovat i regiony. To znamená, že tento eh, pakt by měl mít takovýto vliv na národní úrovni, měl by znamenat větší eh, zapojení regionu. Samozřejmě tohle všechno nestačí a proto ve svém projevu o stavu Unie jsem vyzval k tomu, aby byl vytvořen určitý itinerář, cestovní mapa pro ambicioznější Evropu, eh, která vlastně bude znamenat určitý společný rámec. Eh, nyní se hodně hovoří o situaci Řecka, která je nejnaléhavější, ale zároveň je třeba si uvědomit, že vlastně ta krize eh, potom se může šířit i dále do dalších bankovních a finančních systémů. A my proto potřebujeme stabilitu všude. Tu snahu o stabilitu musíme doplnit i politikou hospodářského růstu, tak, abychom tedy rozvíjeli opatření ve prospěch růstu a zaměstnanosti a abychom také posílili správu věcí veřejných jak v eurozóně, tak v celé Evropské unii. A právě to nyní komise eh, připravuje. Dámy a pánové, je zcela jasné, že veškerá opatření vedoucí k větší disciplíně a stabilitě mají smysl pouze tehdy, jdou-li rukou, ruku v ruce i s opatřeními ve prospěch růstu. My chceme, aby ten růst byl udržitelný, spravedlivý a aby především vedl k tvorbě pracovních míst. Z těchto důvodů komise tedy uvažuje o tom, jak třeba změnit určitá opatření v rámci strukturálních fondů. V případě Řecka jsme zřídili task force, která má podpořit Eh, rychlejší absorpce strukturálních fondů, protože jenom v případě Řecka vlastně třeba zůstává nevyčerpáno 15 miliard eur. Přitom za to by se mohly financovat projekty, které napomohou růstu a zaměstnanosti. Proto jsme také navrhli nová pravidla spolufinancování pro eh, ty státy, které dostávají makroekonomickou podporu. A já doufám, že Rada a parlament rychle naše návrhy schválí. To, co komise teď dělá, ukazuje, že politika soudržnosti a strukturální fondy jsou nyní důležitější než kdy jindy, protože podporují hospodářský růst, který následně vede k tvorbě pracovních míst, především pro mladé Evropany. Mezi nimiž je skutečně příliš vysoká míra nezaměstnanosti, zvláště v některých zemích ta situace je skutečně dramatická. A tito mladí lidé pak pochopitelně nemají žádnou důvěru ve svou budoucnost. Nedělejme si eh, iluze. Eh, obnova hospodářství eh, totiž nebude mít smysl, pokud se nám nepodaří obnovit hospodářský růst a podstatným způsobem snížit nezaměstnanost. Chceme také větší spravedlivost. Ve světě, kdy vlastně žádáme od našich občanů oběti, je třeba, aby všichni Eh, byli připraveni takovou oběť přinést. A proto také komise eh, navrhla zřízení daně z finančních transakcí. Protože i finanční sektor musí nést svůj díl zodpovědnosti. To je zcela důležité pro spravedlnost a důvěru v Evropě. Dámy a pánové, Evropská strategie 2020 nám vytyčila směr, směr k eh, inkluzivnímu, udržitelnému a inteligentnímu růstu. A já jsem rád, že evropské regiony se plně stotožnily s cíly eh, této strategie, protože to je skutečně klíč k úspěchu této strategie. Dámy a pánové, vážení přátelé, v rychle se měnícím světě Evropa nemůže zůstat stát na místě. Musíme se vyvíjet, musíme přizpůsobovat své politiky. Budoucnost politiky soudržnosti nemůžeme posuzovat izolovaně bez ohledu na dopady hospodářské a rozpočtové krize. Z těchto důvodů Evropská komise navrhla řadu změn, které mají vést k modernizaci politiky soudržnosti. Zásady a hodnoty zůstávají beze změny, ale musíme modernizovat některé nástroje těchto politik. Chceme, aby politika soudržnosti byla více v souladu s celkovými cíli Evropské unie, tak aby tedy to už platilo pro příští finanční rámec. Chci to říci eh, upřímně, že tedy ty diskuse o příštím rozpočtu EU nejsou samozřejmě nějak jednoduché. Je to eh, právě ten nejsložitější okamžik, kdy se má diskutovat o zdrojích Evropské unie, když se vlastně podíváme, jaká je rozpočtová situace ve většině našich členských států. A proto eh, musíme eh, vysvětlovat, proč určité euro vynaložené na celoevropské úrovni má větší smysl než euro vynaložené na národní úrovni. A pouze pokud se nám toto podaří vysvětlit, získáme dostatečnou podporu ze strany Evropského parlamentu, ale také ze strany eh, všech našich členských států. Protože toto rozhodnutí vyžaduje jednomyslný souhlas všech členských států. Proto musíme politiku soudržnosti eh, vlastně ještě více skloubit se strategií 2020 a s paktem stability a růstu. Musíme se poučit z minulosti. Víme, že pokud jde o koordinaci národních rozpočtů, eh, musíme jít více do hloubky snažíme se zajistit silnější evropskou zprávu věcí veřejných. Není možné, abychom měli každý jinou politiku. Chceme-li mít evropskou koordinovanou zprávu, musíme vést obdobné politiky. Já doufám a věřím, že náš návrh je vyvážený a spravedlivý, až to je návrh, který bude prospěšný pro všechny. Jedná se o sdílenou odpovědnost. Cílem je zajistit, že výdaje komise budou efektivní a že jejich efektivnost nebude podkopávána nerozumnou fiskální politikou a je třeba skutečně toto zajistit, než bude příliš pozdě. Je třeba opravdu pochopit tento princip sdílené odpovědnosti a solidarity, protože to vede k výsledkům. Všechny tyto prostředky, které se tedy poskytují eh, z mm, Evropské unie, musí být průhledné, musí být jasné, za co se jednotlivá eura vynakládají, protože jedině tak politika soudržnosti povede k hospodářskému růstu. Chceme systém, který bude otevřenější všem. A proto se i nadále budeme soustředit na nejchudší regiony, zároveň ale vytváříme nebo navrhujeme vytvořit novou eh, kategorii tzv. přechodných regionů. To budou regiony, eh, kde vlastně se pomoc EU bude postupně snižovat. Týká se to regionů, jejichž HDP je 75 až 90 průměru EU. A e, budou tam vlastně stanoveny i různé úrovně spolufinancování. O tom se hodně na Evropské komisi diskutovalo, nebylo to něco, co by vzniklo samozřejmě. Ale já si myslím, že to je věc, která určitě přispěje k politice soudržnosti a regionální politice. Protože politika soudržnosti by neměla být chápána jenom jako pomoc těm nejchudším, ale jako skutečně celoevropská politika, která má smysl, která přispívá k zachovávání soudržnosti, pochopitelně také solidarity, ale také vlastně přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti všech evropských regionů. A já si myslím, že to je něco, co se zaslouží podporu všech členských států, protože, jak jsem říkal, my tuto podporu eh, potřebujeme má-li vzniknout ambicioznější politika. Eh, chceme skutečně financovat do toho nejcennějšího kapitálu, který máme, to je lidský kapitál. Proto také navrhujeme, aby se posílila úloha Evropského sociálního fondu, tak aby více podporoval tvorbu pracovních míst, vzdělávání a odbornou přípravu. Chceme také vlastně snížit byrokracii, eh, kterou vlastně musí podstupovat příjemci evropské pomoci, zvláště malé podniky. Z mé vlastní iniciativy jsme na komisi rozhodli, a já za to chci poděkovat jednotlivým kolegům, kteří zodpovídají za různá portfolia, že jsme mohli tedy se společně dohodnout na společných pravidlech pro všechny oblasti spolupráce a všechny fondy. Já si myslím, že to značně přispěje ke zjednodušení našich nástrojů. My tedy chceme modernizovanou politiku soudržnosti, která posílí hospodářský růst a konkurenceschopnost a chceme i účinnější politiku soudržnosti, která je úhelným eh, kamenem celoevropské solidarity. A závěrem taková z mé strany upřímná eh, výzva. Je to něco, o čem už hovořil předseda Buzek. Eh, dnes prožíváme opravdu složité okamžiky v Evropské unii a je velice důležité, aby také vy, stejně jako evropští vrcholní představitelé, jste se snažili toto prosadit ve vašich regionech. Je třeba, aby evropské regiony upozorňovaly své příslušné vlády na to, jak důležitá je regionální politika a politika soudržnosti, protože peníze investované eh, v rámci této politiky, to nejsou peníze v Bruselu, to jsou peníze, které pomáhají pracovníkům, zemědělcům, lidem, kteří žijí v regionech, pomáhá to občanům, pomáhá to těm, kteří jsou nezaměstnaní nebo kteří mají strach, že přijdou o práci. Je to skutečně investice do budoucnosti Evropy a je velice důležité eh, posilovat eh, tuto, tuto spolupráci mezi evropskými institucemi a evropskými regiony. A to je taková výzva eh, z mé strany. Eh, rád bych, abychom společně eh, s členskými státy vysvětlovali, že v Evropě není příliš mnoho regionální politiky, příliš mnoho politiky soudržnosti. Právě naopak. V Evropě potřebujeme více solidarity, více odpovědnosti a více Evropy. Děkuji za pozornost. Velice děkuji, pane předsedo, za to, že jste tak velice jasně řekl, že regionální politika Evropy má přidanou hodnotu. Děkuji vám. A nyní již žádám paní polskou ministrini, eh, která zastupuje polské předsednictví, paní Elžběta Běnkovská. Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem velice ráda, že mám možnost navštívit plenární schromáždění, kterým se zahajuje devátá akce otevřených dní. Tyto akce navštěvuji již mnoho let, co by zástupkyně polských regionů. A také během minulých dvou let jsem také pracovala jako, nebo jsem byla v pozici ministrině pro regionální rozvoj. V současnosti se nacházíme ve velice specifické situaci. Hovoří se o rozpočtu, o budoucích politikách Evropské unie, ale mění se i úloha evropských měst v tom, jak usilovat o evropské cíle. Návrh nařízení, který se týká politiky soudržnosti na období 2014 až 2020, ten návrh byl zveřejněn minulý týden, tak polské předsednictví očekávalo tento krok s velkým zájmem. Víme, že tento návrh pochází z širokých konzultací a debat, které vedly jak minulá předsednictví, tak také členské státy a zejména Evropská komise. Jak si jsme zdědili produkt těchto debat a těchto konzultací a chceme s ním dále pracovat v budoucnu. Chtěla bych také poděkovat komisaři Hánovi za to, že představil tyto návrhy, které v mnohých ohledech splňují očekávání členských států. Tato očekávání jsou naprosto jasná. Politika soudržnosti musí být silně propojena se strategií Evropa 2020. Politika soudržnosti musí být moderním, účinným nástrojem. Musí to být strategie, která bude pomáhat naprosto všem evropským regionům. V minulosti nebo tradič, podle tradice se většinou eh, ty diskuse odehrávají hlavně v pracovní skupině, která se věnuje strukturálním politikám. Ale zítra o tom bude vlastně jednat Rada pro všeobecné záležitosti, bude hovořit o těchto legislativních návrzích. Poté se ty diskuse přesunou do pracovní skupiny. Lhuty jsou velice napjaté. Trio Polsko, Dánsko a Kypr by chtěli pracovat velice rychle, aby jsme dosáhli dohody o celém balíčku. Hned poté, co zde bude mm, kompromisní dohoda o rozpočtu Evropské unie. Nemáme žádné pochyby o tom, že musí být naším společným cílem to, abychom tuto politiku uvedli do života od 1. ledna 2014. Nyní je říjen, polské předsednictví už má pouze dva měsíce k tomu, aby se aktivněji zapojovalo do přípravy. A znamená to, že dohody bude dosaženo asi spíše až za dánského nebo kyperského předsednictví. Naším cílem je dotáhnout tuto práci, když ne dokonce, tak ji co nejlépe nebo téměř ji dokončit. Chceme se také soustředit na určité klíčové oblasti, které jsme si zvolili. Jsou zde také určité tematické bloky, které umožní jednotlivým členským státům připravit co nejdříve programování. Jedním eh, máme zde strategické programování, dále koncentrace, dále podmíněnost, potom územní rozvoj a také rozvoj v rámci jednotlivých nebo roz, eh, spolupráce mezi evropskými územími, mezi evropskými regiony. Ještě než skončí polské předsednictví, tak chceme předložit zprávu o pokroku v jednáních. Rovněž bychom chtěli uspořádat schůzku v rámci Rady pro všeobecné záležitosti a zřejmě v polovině prosince, kde se setkají mm, ministři jednotlivých členských zemí, aby pohovořili o takových těch nejkontroverznějších otázkách, které byly identifikovány během schůzí pracovní skupiny. Třeba jedna taková otázka, kterou my si klademe a vy také, je, jakou má hrát úlohu v těchto vyjednáváních eh, rovina měst a obcí a jak se jejich názory mohou nakonec eh, přetavit v tu budoucí politiku soudržnosti. Už jsem to říkala několikrát, ale chci to ještě zopakovat. Jednou z ambic polského předsednictví je zachovat a posílit územní a městské ambice politiky soudržnosti. Také přemýšlíme v kontextu strategie 2020, ale tu perspektivu regionů a měst chceme ještě posílit. V minulých nebo v tomto období nám ekonomická a finanční krize ukázala, že se musíme soustředit na konkrétní oblasti kde, využijem, kde využijeme potenciál a odborné znalosti. Musíme se odchýlit od takových všeobecných řešení, která jsou vhodná pro všechny, ale vlastně nejsou. Máme zde například integrované financování určitých území. Dále zde máme určité platformy pro rozvoj měst a od července do září již polské předsednictví eh, pořádalo mnoho konferencí a seminářů a ještě v tom budeme pokračovat až do konce předsednictví. Na těchto, na těchto akcích se o těch otázkách hovořilo mnohem podrobněji, také jsme tam vždy přivzali, přivza, přizvali všechny zástupce místní regionální zprávy. Dále je zde třeba otázka provádění agendy, teritoriální agendy 2020, což byl výsledek eh, maďarského předsednictví. Chceme také posílit eh, teritoriální rozměr regionální politiky. Chceme účinné nástroje. Chceme posílit také místní a eh, místní vrstvu Nedávno se také ve Varšavě konala konference, kde chceme posílit i úlohu měst a obcí v rámci Evropského sociálního fondu. Je také zde důležitá větší koordinace mezi pracovní skupinou, která se týká měst, například společná schůzka, která se týkala územní soudržnosti a pracovní skupiny, která se věnuje městům a mm, politiky soudržnosti v oblasti měst. Také chceme posílit třeba nástroj Epson nebo Urbact. Už nyní zaznívá mnoho hlasů, abychom v tom pokračovali a aby tyto nástroje pokračovaly. Nakonec chci ještě upozornit na sítě, které mezi sebou vytvářejí města a obce. Chtěla bych vás všechny přivzat, přizvat k tomu, abyste se zúčastnili všech akcí, které pořádá polské předsednictví, zejména co se týče podpory rozvoje měst a obcí. Například 24. a 25. října se bude konat ve Varšavě konference o účinných opatřeních pro územní rozvoj a 20. 24. listopadu se v, v Poznani také uspořádá konference na vysoké úrovni, která se bude konat integrovaného přístupu k městům a obcím. Na této konferenci také promluví zástupci regionů, místních zastupitelských orgánů jednotlivých evropských zemí. Co se týče místních a regionálních eh, správních orgánů, tak tyto orgány by měly hrát aktivnější roli v debatě o budoucí podobě politiky soudržnosti. Chceme slyšet vaše názory. Chceme slyšet názory vás, kteří zastupují právě tuto místní zprávu. A myslím si, že forum jako je dnes je proto ideální. Děkuji za pozornost. E, Velice děkuji, paní předsedkyně. A nyní bych vás chtěla informovat, že jsme zakončili první oficiální část e, dnešního zasedání. Chtěla bych poděkovat všem mluvčím za jejich přítomnost, za jejich proslov a také za jejich zaujetí, s nímž se věnují těmto otázkám. A nyní mi dovolte zahájit druhou část dnešního setkání a předám slovo moderátoru panu Jackiemu Davisovi. Thanks a lot. Děkuji. Děkuji vám, paní Hübner. A děkuji také všem úvodním řečníkům za tolik inspirace, které nám dali. Eh, já se jmenuji Jackie Davis a budu moderovat další část debaty. Eh, zde tedy hovořili a budou hovořit eh, řečníci o budoucnosti politiky soudržnosti v regionech a budoucí době. My bychom chtěli tuto debatu nyní spustit, tak aby se jí zúčastnilo nejvíce z vás. Budeme se soustředovat na tři věci. Jde o investice do budoucnosti Evropy, eh, regiony a jejich investice do udržitelného rozvoje. Dále budeme hovořit o politice soudržnosti do roku 2020, politice soudržnosti a strategii do roku 2020 a jak tyto dvě strategie a politiky propojit. Eh, dále se budeme bavit o teritoriální geografii, to znamená také si řekneme, proč je právě tento aspekt tak důležitý. Ale jak jsme si už vyslechli, toto je důležitý eh, bod eh, obnovy pro politiku soudržnosti. Takže eh, my požádáme nejdříve pana komisaře Hána, aby nám vysvětlil ty nejdůležitější body z budoucnosti politiky soudržnosti. Takže, pane komisaři, máte slovo jako první. Dear chairs, um... Eh, děkuji, eh, Jackie. Vážení pane, pánové, předsedové, ministři a ministrině, eh, kolegové z Evropského parlamentu, přátelé z měst a obcí a z regionů. Je mi vždy velkou, velkým potěšením, že zde mohu být a podělit se s vámi o několik těch, z těch důležitých bodů, které bychom měli debatovat v příštích dnech. Já si myslím, že je to vynikající příležitost a také příklad toho, jak důležité jsou regiony pro Evropu jako takovou a zejména regionální rozvoj. Otevřené dny v letošním roce se odehrávají eh, ve strategickém okamžiku, neboť minulý týden Evropská komise zveřejnila nový návrh legislativního rámce pro politiku soudržnosti do, do roku 2020. Jakožto komisař eh, s tímto portfoliem já reflektuji na různé návrhy, které jsme tedy v našem týmu reflektovali. Vše je plně v souladu s rozsáhlými konzultacemi a připomínkovým řízením, eh, které probíhalo od zveřejnění pěté, páté poli, zprávy o politice soudržnosti. Než se dostanu k novým prvkům politiky soudržnosti, dovolte několik myšlenek. Politika soudržnosti funguje a je vynikajícím příspěvkem eh, k zaměstnanosti a růstu. Máme čísla, která to dokládají. Eh, v léta 2000 až 2006 asi 9 milionů pracovních míst bylo takto eh, vytvořeno, z toho 38 tisíc jsou v oblasti výzkumu. Je třeba říci, že eh, nyní Evropa prochází změnami. Jsme uprostřed velké ekonomické a finanční krize a ta vyvíjí velký eh, tlak na veřejné finance, ale také na celkovou náladu v Evropě. Roste skepticismus a defetismus. Na druhé straně eh, vedoucí osobnosti v Evropě se ujaly iniciativy a snaží se o dosažení daleko konkurenčnějšího, udržitelnějšího a inkluzivnějšího růstu. To je v souladu se strategií 2020 této souvislosti je jasné, že politika soudržnosti musí nejenom zůstat eh, centrem evropského projektu, ale je třeba ji také posílit tím, že bude lepší a inteligentnější. Z tohoto důvodu zavádíme řadu nových prvků do návrhu podoby politiky soudržnosti po roce 13. Chtěli bychom, aby se stala hlavní investiční strategií Evropské unie ústředním nástrojem, který nám umožní dosáhnout cílů Evropy 2020. Chceme zajistit, aby nadále byla politikou pro všechny regiony a občany a investice, které vytvářejí zaměstnanost a růst. Chceme také velký skok vpřed eh, v plnění cílů této politiky soudržnosti. Jak na to? Za prvé, veřejné investice by se měly soustředovat spíše na menší počet úkolů, které eh, budou investovat do těch základních cílů. Hovoříme tedy o semantické koncentraci, což znamená, že budeme eh, stanovat priority pro ty investice, které budou mít největší efekt. Současně také věřím, že ty návrhy budou dostatečně prušné na to, aby Každý region si mohl zvolit svoji vlastní investiční strategii založenou na vlastních potřebách. Čili chceme soustředění a flexibilitu. Soustředění na strategii 2020 eh, obsahuje 11 různých priorit a flexibilitu ve strategiích. Eh, to jsou dvě koncepce, které se navzájem nevylučují. Semantická koncentrace a stanovení priorit budou klíčovými aspekty navrhovaných partnerských dohod mezi komisí a jednotlivými členskými zeměmi. Za druhé, chceme, aby programy byly efektivnější a proto navrhujeme tři nové hlavní aspekty. Za prvé, nový eh, eh, systém eh, stanovování a sledování cílů, dále je to kondicionalita a dále ex post kondicionalita a posuzování plnění. Nyní k jednotlivým bodům. Při přípravě programu financování je třeba zajistit efektivnost investic a je třeba mít jasné a měřitelné definice cílů a výsledků, což přivede nás k lepší transparentnosti této politiky. My klademe velký důraz na eh, výsledky současných programů. Ale chceme to ještě posílit po roce 2013 a chceme, aby Nezbytné zdroje se dostaly také na eh, financování rozsáhlých monitorovacích mechanismů. To znamená, že regiony a země si budou muset definovat ukazatele eh, z nabídky ukazatelů. A potom bude plnění těchto ukazatelů eh, hlavním způsobem, jak posuzovat. Mnozí z vás jste asi už slyšeli o navrhu té takzvané kondicionality. My chceme, aby fondy byly vynakládány správně, kde také jejich efektivita nebude podvazována eh, současnými úzkými místy. Z tohoto důvodu navrhujeme určité semantické a další Eh, podmínky. Kritéria pro jejich plnění jsou také jasně stanovena, takže eh, budeme mít plnou transparentnost při stanovování toho, zda se je daří nebo nedaří plnit. I například máme eh, národní strategie pro výzkum a inovaci. Máme také existen, akce na implementaci zákona o e, malých a středních podnicích. Dále máme e, předpisy pro snižování e, skleníkových plynů, dopravní politika, vodní doprava, aktivní politika zaměstnanosti a tak dále. Pokud se týče podmínek ex post, naší se navrhuje jasná ustanovení na odměňování Eh, dobře fungujících programů. Není to o vzájemné konkurenci mezi programy, jde o to, abychom zajistili, že programy skutečně fungují a plní své cíle. A chceme toto do, eh, eh, odměňovat. Budeme 5% z přidělených prostředků dávat stranou a z toho se budou potom financovat odměny za dobré plnění po revizi. To je součástí regulačního balíčku, který máte nyní k posouzení. Velice často během připomínkového řízení se zmiňovala jedna věc po publikaci eh, páté zprávy o politice eh, soudržnosti. Komise se eh, zabývala velice pečlivě možnostmi zjednodušení celkového kohezního rámce, tak aby to bylo jednodušší pro ty, kteří potřebují eh, tyto fondy využívat. Eh, míříme na oblast řízení a kontroly jednotlivých strukturálních fondů, ale týká se to také politiky námořní a rybolovné. My zde máme nyní regulaci, eh, která má pět eh, různých eh, nástrojů. Rozvojový fond, fond k soudržnosti, sociální fond, zemědělský fond a dále fond pro námořní dopravu a rybolov. Toto jsou Toto je prostě sloučení, velice výrazný a odvážný krok vpřed. Jde také o zjednodušení každodenního řízení těchto fondů. Je možné také provádět lépe harmonizaci mezi fondy, zjednodušování nákladů a také eh, roční uzávěrky, které uspoří administrativní práci. U programu teritoriální kooperace zavádíme eh, možnost eh, lépe ohlednit komplexitu řízení programují se účastní více zemí. I zde dojde k lepší koordinaci této, této možnosti a opět se bude redukovat administrativa. Jsem velice rád, že teritoriální soudržnost, o které se hovoří výslovně v Lisabonské smlouvě, i ta zde byla tedy zohledněna. Máme zde specifické návrhy pro odlehlé regiony a málo osídlené regiony. U těch odlehlých regionů také dáváme k dispozici prostředky pro posílení spolupráce se sousedy. Evropa by měla nadále pokračovat do rozvoje městských oblastí a proto nejméně 5 zdrojů EDF na národní úrovni by měly být vyčleněny na integrované akce v městech. A nyní eh, eh, několik důležitých prvků. Hlavním nebo jedním z hlavních bodů je posílení partnerství v našem návrhu. Chceme, aby partnerství bylo už eh, součástí celé konstrukce a návrhů programů. Jde o to, aby města a obce mohly hrát aktivní roli. Komise se domnívá, že právě tato úroveň by měla hrát důležitou roli pro přípravu budoucí podoby regionálních a soudržnostních programů. Je třeba, abychom tady dosáhli pokroku a zároveň plnili cíle strategie 2020 v této souvislosti u každého partnerského operačního programu navrhujeme, aby členské země organizovaly partnerství s místními regionálními orgány, ekonomickými a sociálními partnery a dalšími aktéry občanské společnosti na všech, ve všech fázích abychom tomu pomohli, navrhneme eh, Evropský kodex osvědčených praktik, pokud se týče eh, implementace partnerství, tak abychom podpořili tento proces a usnadili výměnu informací, zkušeností, výsledků a osvědčených postupů. Já tady nemohu uzavřít eh, tuto prezentaci, aniž bych se zmínil o finančních strojích. V červnu komise předložila návrh na víceletý eh, finanční rámec na léta 2014 až 2020. Navrhujeme 276 milionů eur eh, na nové eh, politické instrumenty. To je jedna třetina evropského rozpočtu. Ukazujeme jasně, že nežádáme více peněz v době krize, ale my zvětšujeme na eh, rozpočet tím, že investujeme chytřejším způsobem. Toto je politika ambicioznější a efektivnější, eh, lépe řízená a eh, snadněji manažovaná. Dámy a pánové, já bych nyní takto zhrnul svoji vizi nové politické nové soudržnosti, soudržnostní politiky. Je nyní na vás, eh, na zástupcích eh, regionu, obcí a měst, abyste konstruktivně přispěli k debatě příští měsíců. A z tohoto důvodu bych využil této příležitosti, abych eh, poděkoval naopak polskému předsednictví, zejména Elžbětě Věnkovské, za silné angažma v minulých měsících a také za to angažma, které chystá do příštích měsíců. Já vám děkuji za tuto výměnu názoru a děkuji vám také za pozornost. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Ano, vy jste řekl takový prostě přehled. No, jak už jsem řekla, nyní tedy budeme debatovat o všech těchto věcech a rozdělíme debatu do tří dílů. První část bude Evropa 2020 a politika soudržnosti, dále better delivery a dále geografický aspekt. Na úvod si pustíme vždy krátké video, které nám to ukáže na konkrétních příkladech, jak politika soudržnosti ovlivňuje životy lidí, lidí, kteří měli prospěch z prostředků evropských fondů. Poté eh, budeme tady mít debatu a eh, vzhledem k tomu, že Evropská komise minulý týden eh, předložila své návrhy. Máme už předem přihlášeno do diskuse mnoho lidí, kteří se chtějí vyjádřit k něm, takže já myslím, že jim dáme slovo a samozřejmě budeme se snažit dát možnost ještě dalším. A to podle těch témat, jak jsem řekla. A také ještě chci říci, že naše zasedání je vysíláno po internetu. Také můžete na Twitteru sledovat toto zasedání a e, přispívat. Také e, se můžete spojit s dalšími účastníky na e, e webové stránce Regio 2020. Tak, a já bych eh, se nyní obrátila na paní ministrině, která bude muset brzy odejít s touto otázkou. Před několika lety se hovořilo o tom, že politika soudržnosti, jak ji známe, by měla skončit. Eh, předseda Barroso ovšem ukázal, že jde o politiku, eh, která bude nadále pokračovat v těchto principech minulých let. Čili došlo k určitému obratu v této debatě. Proč myslíte, že to naš, e, nastalo? A e, zda tedy si myslíte, že návrhy komise právě v tomto budou přijaty? Stalo se tak, či děje se tak dlatego, že... Děkuji za otázku. Domnívám se, že důvodem je to, že se nacházíme v takovém zvláštním období. Už to tedy několikrát zasnělo. E, téměř všechny členské státy nyní prožívají období velice vážné krize. A je zde politika, která může být trochu upravena a může se stát takovou politikou, která bude podporovat růst a investice. Už několik let probíhá debata, konkrétně už asi čtyři roky nebo více let. A jasně vidíme, že pokud existuje určitá politika, určitý politický směr, který dokáže přinést cíle strategie Evropy 2020 do praxe, pokud tedy budou ty cíle dobře uplatněny v praxi a třeba v Polsku to funguje, tak eh, vytvoříte velice dobrou politiku soudržnosti. Polsko je velice dobrým příkladem toho, jak může politika soudržnosti fungovat vynikajícím způsobem. Mm ty dopady té politiky nejsou omezeny pouze na některé členské státy, protože ten užitek plyne pro všechny členské státy a máme k dispozici i údaje, které nám ukazují, jak eh, vlastně ty, mm, ta politika soudržnosti vytváří další a další pozitivní dopady třeba mm, v jiných zemích, například ty eh, z Polska se to vlastně kladně přelévá do Německa a tak dále. Myslím si, že musíme dále Eh, se soustředit na tuto politiku. Děkuji. Já vím, že už nás musíte opustit, ale chtěla bych tedy ještě všechny požádat o poděkování paní ministrině. Děkujeme. A nyní bych se obrátila na pana komisaře a ptám se vlastně na to tež. Myslím si, že bylo dost obtížné dostat se do pozice, kde jsme nyní. Ministrině hovořila o tom, že ta, tu politiku je třeba trošku doladit, trošku upravit. Já si myslím, že vy jste s ní udělali trošku něco více. Vy jste ji revolučně proměnili. No je pravda, že jsme neměli příliš mnoho času k dispozici. Možná byly to asi necelé dva roky. Ale mohli jsme pokračovat, mohli jsme eh, vlastně vycházet z práce, kterou už učinila Komise eh, i vlastně Danuta se do toho tehdy zapojovala. Myslím, že došlo k obrovské změně, když to porovnáme s minulostí. A myslím si, že můžeme už stavět na tom, co bylo dosaženo v minulosti. Je tam silné propojení. A také bychom měli jasně říci, že jsme nyní přesvědčeni o tom, že regionální politika musí být chápána co by politika investic. Musíme investovat do občanů v regionu a chceme nakonec získat více, než vložíme. To je takové jasný účel, který se snažíme vysílat. Už jsem hovořila o zaměření na výsledky, o kombinaci flexibility ale zároveň podmíněnosti, různých pobídek a nakonec vlastně jsou zde ty ehm, partnerské dohody. Partnerské dohody by měly být velice silným prvkem celé spolupráce. Myslím si, že ta politika se výrazně vyvinula a to tím směrem, který je dobrý pro Evropu. Ano, děkuji. Nyní se ještě ptám paní Hybnerové. Jak říkal komisař, tak eh, za vaší éry se vlastně začalo s, eh, se změnou této politiky. Je důležité, aby to byla politika pro všechny regiony, pro všechny země. Jak eh, jste, co, co vy si vlastně myslíte o těch jednáních, o tom procesu? No, myslím si, že si možná všichni pamatujete, že v roce 2005 jsme bojovali o to, aby tato politika zůstala zachována pro všechny regiony. Tehdy jsme bojovali o to, aby nezanikla, protože některé členské státy byly proti. Nicméně politika soudržnosti přežila a myslím si, že eh, to nemá být politika pro nějaké nejchudší regiony, že nemá poskytovat milodary těm nejchudším. Kdyby, to, to by byla politika, na kterou by Evropa určitě nebyla pyšná. Musíme si vždycky eh, zapamatovat, protože si myslím, že nesmíme po konci každého programovacího období znovu toto ohájit. Musíme si uvědomit, že je to cená politika, musíme využít eh, její vývoj, její pohyb musíme využít eh, určitou hybnou sílu a musíme si uvědomit to, že ta politika soudržnosti vlastně pobídne i další oblasti. Takže je důležité, aby se všichni mohli postupně zapojit. Musíme se určitě vyhnout tomu, aby se z politiky soudržnosti stala politika pouze pro ty nejchudší regiony. Také jsem velice spokojená s tím, že se vlastně mm, stále se pohybujeme tím směrem, který jsme vytyčili v roce 2006. Chceme, aby to byla politika investic, chceme se soustředit na rozvoj, na růst regionů a tato politika stále um, chápe, že, tato, že, se, že se regiony musí porovnávat na globální úrovni. Děkuji. Ještě se vrátíme k těmto názorům. Chtěla bych eh, o tom hovořit v jiném kontextu. Nicméně vypadá to, že vaše návrhy jsou velice pozitivní, pardon, že reakce na tento návrh je pozitivní. E, nejste trochu přes překvapená tou stávající situací? No já nejsem překvapená, myslím si, že jsme společně odvedli dobrou práci. Parlament a výbor regionů usilovně pracovali, aby dosáhli tohoto výsledku. Například je zde ta nová eh, kategorie přechodových regionů. Myslím si, že to je dobrá koncepce a mnoho našich regionů z toho bude mít prospěch. Také naprosto souhlasím s tím, že zde musí být eh, robustní investiční politika. tak eh, že jsme stále ještě jaksi trochu na začátku a doufám, že nakonec to bude velice kvalitní projekt. Děkuji a nyní se dostaneme do první, nebo nyní se podíváme na první podtéma a budeme se soustředit na Evropu 2020. Nejprve se podíváme na první video a dozvíme se o někom, kdo, o někom z praxe, kdo měl prospěch z této politiky. Eh, Jmenuji se Wim Kuiper, mi 68 let a žiji v Amsterdamu. Um, jsem zapojen do jednoho ze 14 projektů v Amsterdamu, kdy máme možnost využívat inteligentní elektroměry. Již několik měsíců, před několika měsíci jsme obdrželi informace o tomto projektu s eh, inteligentními elektroměry a také jsme se do něho přihlásili a požádali jsme o displej a o zabudování toho přístroje. Máme tam zvláštní čip a díky tomu můžeme s manželkou každý týden kontrolovat naši energetickou spotřebu. Zjistili jsme, že největší spotřebu má e, využívání pračky nebo sušičky, e, a díky tomu se nám také daří snížit spotřebu energie. Jsme velice rádi, že Evropská unie financuje podobné projekty. Doufáme, že tento projekt bude pokračovat a že se ho mohou zúčastnit další občané. Děkuji, to byl velice praktický příklad v rámci eh, také stěžení iniciativy pro energe- eh, efektivní využívání energetiky. Jak jsem již říkala, tak nejprve požádám všechny, kteří již požádali o řečnickou dobu, aby se stručně vyjádřili nebo položili otázku našim panelistům. Poté proběhne diskuse a poté se k tomu vyjádří panelisté. Nejprve pan Chamon Luis van Kassel, SIZO, který je předsedou komunity Mathie a také místo předsedou výboru regionu. Máte slovo. Děkuji mnohokrát paní Davis, paní Hybnerová, paní Bresso, pane komisaře Hane. Myslím, že eh, konání Open Days potvrzuje, že to je iniciativa velice užitečná, velice zajímavá pro Evropany, pro města, pro evropské regiony a především pro ty, kteří se zajímají o politiku soudržnosti. Dále chci říci, že Evropská komise a Evropský parlament, eh, myslím, spolu s námi, s výborem regionu, se shodnou na zásadě zprávy na více úrovních a shodnou se s námi na tom, že je důležité počítat i s místními a regionálními orgány v okamžiku, kdy se připravuje Evropská strategie 2020. Zdá se, že tlumočení není ve všech jazycích. Je to už v pořádku? Takže prosím, pokračujte, říká eh, předsedající. Takže říkal jsem, že eh, jak Evropský parlament, eh, tak komise si uvědomují, že místní orgány jsou velice významné právě v době přípravy strategie 2020. Nicméně musíme tuto zásadu zdůrazňovat i nadále abychom pokud možno zabránili tomu, že se odchýlíme od základních cílů smlouvy, jimž je podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Protože tato strategie se hodně připravuje směrem se zhora dolů a neodpovídá to úplně té zprávě eh, na více úrovních, po které se tolik volá. ve finančním rámci pro období po roce 2013 hodlá komise zajistit, aby rozpočet byl v souladu s strategií 2020 a politika soudržnosti by měla posloužit také k zajištění koordinace eh, činnosti různých politik na úrovni společenství. A Vlastně politika soudržnosti by měla být eh, i nadále hlavním nástrojem financování pomoci v regionech. Už už končím, paní Davis. Říkala jsem tedy, že je třeba zajistit přímé propojení mezi regionální politikou a strategií 2020 a EU by tedy mohla tuto politiku využívat jako páku pro dosažení e, cílů nadcházejícího rozpočtového období. Děkuji. Velice děkuji. A nyní Michel Delebar který je starostou Dunkerque ve Francii a je také předsedou sekce Koter ve výboru regionu. Pane Delebar, máte slovo. Madame la présidente. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se mohu plně stotožnit se vším, co jsem si vyslechl od okamžiku, kdy jsem zde usedl. Souhlasím úplně se vším, co tady zaznělo o politice soudržnosti. A souhlasím také s tím projevem eh, předsedy Barosa v Evropském parlamentu, bylo to před dvěma týdny, kdy vlastně vyzýval k tomu, aby bylo více Evropy a aby se méně záležitostí vracelo na úroveň členských států. To všechno jde správným směrem, ale v tom všem je vždycky nějaký háček. A tady opravdu bych potřeboval něco vysvětlit. Mě mrzí, že to, co řekl předseda Barroso, je v podstatě oslabeno tím, že komise zřejmě v rozporu s názorem výboru regionů a také v rozporu s názorem Evropského parlamentu souhlasila s myšlenkou paní Merkelové a pana Sarkozyho a sice, že vznikne jakýsi Damoklův meč, který bude vyset nad regiony a bude se jim tedy hrozit, že přijdou o strukturální fondy, a že tyto fondy vlastně nebudou poskytovány místním samozprávám v těch členských státech, které nedodržují pakt stability. Ovšem, jak takovéto opatření podporuje politiku soudržnosti? Podle mého názoru je to zcela v rozporu. Uznávám také, že komise se snažila zabránit tomu, aby se politika soudržnosti vrátila na úroveň členských států. A já tedy oběma rukama tleskám tomu, že e, se skutečně na toto soustředila, že se snaží, aby Evropský sociální fond byl, e, měl více regionální charakter. To všechno jde správným směrem. Ale proč pod záminkou strategie 2020 se dozvídám, že vlastně ten program eh, akcí, které jsou financovány v rámci ERDF pro některé místní samosprávy, že tento program bude podstatně seškrtán. Proč Brusel neustále chce nebo si myslí, že ví lépe než místní samosprávy, co je v jejich zájmu, co podpoří jejich soudržnost a růst. A ještě poslední připomínka a tím skončím. Jsme tady proto, abychom kladli otázky. E, já si tady chci také položit otázku nad účelností návrhu komise vyjmout z politiky soudržnosti a z toho schématu zprávy na e, více úrovních 50 miliard eur, na program Connecting Europe. Komise podle mého názoru se vydává cestou, kdy prostě rozškatulkovává politiku soudržnosti do jednotlivých odvětví, dává třeba dopravu zvlášť a to je, myslíme, politování hodné. Paní předsedající přerušuje. Velice děkuji, dobře, omlouvám se, máte pravdu, jste zde proto, abyste kladli dotazy. Já mám pouze na starost to, aby se dostalo i na ostatní a abyste byl odpověd, čas i na odpovědi. A proto budu velice přísná. Další je Michael Schneider z, ze Saska Anhaltska a také předseda EPP ve výboru regionu. Prosím, máte slovo. Danke, genau als solcher möchte ich hier was sagen. Eh, děkuji. Právě eh, jsem chtěl něco říci za frakci eh, Evropské lidové strany ve výboru regionu. Chtěl bych komisi zejména panu komisaři Hánovi poblahopřát k balíčku, který nám byl předložen před několika, tedy v minulých měsících s víceletým finančním rámcem. Vy jste Eh, de facto otevřeli dveře k budoucnosti politiky soudržnosti. A kdo sledoval debatu minulých let, ví, že to není samozřejmost. Politika soudržnosti měla mnoho nepřátel a mnoho námitek. Vy jste ji osvěžili, s řadou nových cílů. A než se pustíme do debaty o jednotlivých aspektech, případně do kritiky těchto aspektů, eh, musím vám velice poděkovat, eh, poněvadž vy jste se svými návrhy se dostali do pozice opravdových přátel regionu neboť právě v regionech se uskutečňuje politika soudržnosti. A ke Straky 2020 eh, my jsme ji vítali od samého začátku a vždy jsme říkali, že si přejeme a uděláme vše pro to, aby měla úspěch. Vytvořili jsme teritoriální pakty umožňující strukturované zapojení regionu. A já se obávám, že eh, když si čtu tyto návrhy, že jsme možná byli s svými úvahami až příliš úspěšní. Teď je třeba, abychom debatovali také o tom, eh, zda ta politika soudržnosti není příliš eh, pohlcována tou strategií 2020. Eh, politika soudržnosti je víc než dočasná politika investic. Má dlouhodobé cíle, má mnoho dimenzí a Eh, sází na integrovaný přístup v regionech. Já ale dnes nechci soudit, jenom chci říci, že tuto otázku v příštích měsících budeme debatovat velice důkladně ve výboru regionu, také s Evropským parlamentem a s komisí. Eh, dnes je ovšem eh, dobrý den, my víme, že politika s velkou pravděpodobností má budoucnost. Děkuji. Barbara Varc z Dolního Rakouska, eh, ministrně pro práci a rodinu. Ano, tak eh, to, co Evropská komise identifikovala jako hrozby a eh, těžiště, také podle strategie 2020, z našeho hlediska jsou skutečně velice důležité. Inovace, výzkum, vývoj, technologie a energetika určitě patří k významným tématům budoucí politiky soudržnosti. Já bych si k tomu dovolila ještě něco málo poznamenat. Eh, pokud se týče tedy minimální dotace do těchto témat a priorit, eh, myslím, že tady je třeba dbát na vyváženost a reálnost. Otázka je tedy, eh, zda existuje v regionech dostatek podniků, které také mohou se zabývat těmito opatřeními. Není tady nebezpečí, že budou mít potíže regiony, které v podstatě eh, nemají eh, možnost se eh, tím zabývat, nemají tu kapacitu. Já si myslím, že tady to je poněkud nejasné a myslím si, že z tohoto důvodu je třeba přistoupit k definicím širokým. Například bychom zde mohli hovořit nejenom o eh, inovacích v produktu, eh, ale možná také pojmout to šířeji. A opět eh, myslím že je třeba diferencovat, poněvadž evropské regiony jsou velice heterogenní a opravdu je třeba dbát, jestli opravdu všechny se do toho mohou zapojit. Dále eh, by mělo být možné nadále podporovat eh, regionální rozvojové fondy a podobně, a zejména v oblasti malých a středních podniků. A také eh, by bylo možné, mělo by zůstat možné podporovat také velké podniky, které jsou důležitými tvorby, tvůrci zaměstnanosti a často eh, mají velký význam pro malé podniky v regionu, co by dodavatele. Čili je třeba, aby tady bylo nejen dostatek prostředků, ale také dostatečný manevrovací prostor. Pokud se týče podmíněnosti, na to se dívám trošku skepticky, eh, protože eh, v takovém federálním státě, jako je Rakousko, je to poněkud obtížné a v podstatě Ehm, není, ehm, je tady prostě problematika, eh, jak ehm, se bude národní legislativa realizovat ve spolkové zemi a potom eh, jak budou rozděleny zodpovědnosti. Dále, pokud se týče eh, jednotlivých programů, tak ta sjednotušující opatření by se měla nejenom tedy orientovat na jednotlivé projekty, ale zejména na administrativu obecně. Děkuji. A ještě Helga eh, Kopenhager, ministrině spravedlnosti eh, z Durinska. Minister spravedlnosti ze Durinska. Eh, pan, paní předsedkyně, paní předsedkyně, může, ještě vás hledáme, už vás najít. Ano, tam uprostřed, už vás vidím. Děkuji vám. Geht to jetzt? Okay. Pane, paní předsedající, děkuji vám. Já eh, jsem z těch takzvaných nových spolkových zemí Spolkové republiky a chtěl bych eh, využít příležitosti a poděkovat panu komisaři Hánovi za solidaritu posledních 20 let. My v Durinsku jsme dostali víc než 8 miliard eur ze strukturálních fondů z Evropské unie z roku 1991. Byly to investice dobře investované a také eh, v duchu eh, celého společenství. Pokud se týče aktuální debaty o hospodářství a vnitřní politice, mohu jenom děkovat, že evropská solidarita se projevila zejména v integraci eh, nových spolkových zemí a osvědčila se tady. A my bychom měli dělat všechno pro to, aby role Evropské komise, ale také Evropského parlamentu a parlamentu jednotlivých členských zemí, eh, aby z této krize tedy vyšly silnější. My do budoucna potřebujeme více toho společného a méně individuálního a je, myslím, velice dobré, že ten fond, tak jak jste to definoval, pane komisaři Áne, chce více investovat do lidí. Myslím si, že tato debata je velice důležitá a jsem přesvědčen, že budoucí politika soudržnosti je na správné cestě a přeji nám všem eh, mnoho úspěchu u tohoto důležitého aspektu Evropy. Dobře, děkuji. Eh, ještě prosím eh, další komentáře. Jestli se můžete představit a říct, koho představíte, prosím. Pardon, pardon jenom ještě počkejme, eh, než vás najde kamera. Možná, kdybyste se mohl postavit, ať vás, ať vás lokalizujeme. Děkuji. Jmenuji se Jacques Planck, jsem z Francie. Já jsem velice rád, pane komisaři, a vím, že jste za to bojoval, že jste přistoupil nebo podpořil vznik těch přechodových oblastí. Nicméně Neslyšela jsem tady výraz hory, horské oblasti. Přitom v Lisabonské smlouvě v článku, který vlastně zakládá územní soudržnost, jsou v závorce uvedeny právě ostrovy a hory. A mě by tedy zajímalo, zda hodláte vyčlenit specifické prostředky pro horské oblasti, tak aby tam se podařilo zajistit um, územní soudržnost. Děkuji vám. Já požádám tedy pana komisaře za chvilku, aby odpověděl. Nevím, jestli ještě někdo uh, z poslanců Evropského parlamentu chce vystoupit, pan Rattenberg, nebo prosím. Karin Kadenbach, des Karin Kadenbach z Evropského parlamentu, ale 16 let zkušeností také v komunální politice a 10 eh, let v zemské politice. Eh, já mám tedy z dlouhé osobní zkušenosti s vývojem politiky soudržnosti. Já bych chtěla srdečně poděkovat eh, panu komisaři, který je pro nás v regionální, parlamentu Evropské, regionální výbor Evropského parlamentu vždy důležitým a střícným partnerem. Eh, já bych chtěla zejména, pokud se poděkovat Evropskému parlamentu, který právě v tom eh, regionálním přístupu sehrál roli silného motoru. Eh, myslím, že ty přechodné regiony, to je velice důležitá věc a myslím si, že eh, více spolupráce do budoucna to je správný směr. Eh, kde ale vidím více problémů, a tady chci navázat na film, který jsme tady viděli, jak tedy politika soudržnosti je třeba realizovatelná inteligentním měřením spotřeby elektřiny. Já si myslím, že to má smysl, ale já opravdu nemám žádnou toleranci a sympatie pro to, že na, národním, eh, na národní úrovni eh, se eh, jednoduše a prostě hraje ta národní karta a často se za rukojmí berou právě regionálně místní projekty. My na evropské úrovni máme skutečně velkou potřebu pochopení pro regionálně místní politiku a bylo by naprosto špatně tady spochybňovat solidaritu. Já myslím, musím říct, že skutečně pokud toto nebude, tak asi nebudu souhlasit ani zbytek našeho výboru. Děkuji. Děkuji za slovo. Já jsem eh, členem Výboru pro zahraniční politiku. Podle mého názoru jsou regiony zásadním hráčem, pokud se chceme vymanit z obtížného období, kde je nyní Evropská unie. Jedno z takových nejdůležitějších problémem je právě konkurenceschopnost a také ty strukturální nerovnováhy, které existují mezi jednotlivými regiony v rámci EU. Nyní eh, mají členské státy problémy s likviditou, s mm, dostatkem financí na investice a členské státy sami o sobě nedokážou podporovat růst. Banky, naše banky mají problémy a právě v tomto okamžiku jsou strukturální fondy velice důležité protože mohou zaručit budoucí růst Evropské unie. Fondy by měly být, eh, měla by být zjednodušena ta zpráva, ty fondy by měly být přístupnější. Je to, dnes je to důležitější než kdy jindy. A politika soudržnosti je ve všech těchto zemích důležitá. Právě, nyní je, se zde hovoříme o navýšení o 10 Potřebujeme zde to navýšení o 10 85 to vlastně měl být ten limit pro spolufinancování, ale nyní se zde hovoří ještě o dalším 10 a to by mělo platit pro všechny členské státy. Dále, co se týče makroekonomické podmíněnosti, tak si myslím, že to trošku nedává smysl. Nechápu, proč pakt o stabilitě a růstu má vlastně, nebo plnění toho fondu v plnění toho paktu má mít eh, negativní dopad na čerpání financí ze strany regionu, které je tak důležité. Myslím si, že by to nemělo být jaké, jak nějaké automatické potrestání regionu. Děkuji. V další části budeme hovořit o lepších výsledcích a určitě se soustředíme i na otázku podmíněnosti, jak externí, tak interní, o zjednodušení a tak dále. Takže vás poprosím, abychom zatím se soustředili na propojení politiky eh, soudržnosti se strategií 2020. Chtěla bych to trošku rozdělit do těch tří částí. Nyní pan Sean Kelly, který se hlásil o slovo, nyní ho však nevidím. Takže ještě pan Sean Kelly. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že zde okolo sebe vidím Eh, všechny zástupce všech eh, úrovní předsednické, parlamentní, i místní a regionální. Určitě potřebujeme více Evropy, ale potřebujeme více spravedlivější Evropy. A jedním z takových eh, nástrojů, jak toho dosáhnout, je politika soudržnosti. Máme určité příklady úspěšné politiky soudržnosti. Podívejme se třeba na regiony, které mají ten cíl konvergence. My jsme viděli v tom filmu toho pána s tím eh, hezkým knírem, jak hovořil o tom, že je spokojen s tím projektem, ale my potřebujeme něco více. Potřebujeme zcela jistě příležitosti k tomu, aby politika, strat, politika soudržnosti mohla být využita plně, aby ten její potenciál mohl být plně využit. Také musíme brát v úvahu dopady ekonomické krize. Nyní se vytváří, ta, nebo byla vytvořena ta nová kategorie, jakási přechodová kategorie. Chtěl bych se zeptat možná komisaře, zda by se chtěl vyjádřit ještě o konkrétním propojení mezi strategií 2020 a o tom, jak vlastně, jaké jsou její dopady na politiku soudržnosti. Děkuji. Nyní už zazněla spousta otázek, takže se obrátím na panelisty. Možná bychom zatím mohli tu otázku podmíněnosti nechat stranou a vrátíme se k ní až v tom dalším bloku. Nicméně zaznělo zde slovo flexibilita. Hovořili jsme o tom, že se snižuje počet e, způsobilých programů. Byla zde velká, velký počet otázek, které se týkaly flexibility. Takže já se ptám na to, když e, se snažíme propojit politiku soudržnosti se strategií 2020. Nezašli jsme příliš daleko, není to příliš preskriptivní, neříkáme příliš regionům, co mají dělat. Chtěla bych nejprve možná požádat paní Breso a poté e, vystoupí komise. Grazie. E- Děkuji mnohokrát. Je pravda, že tato otázka je velmi složitá. ale zároveň to je eh, věc, která je pro nás hodně důležitá. Evropská strategie 2020, se kterou samozřejmě souhlasíme a souhlasíme také s tím, aby stála v jádru politiky soudržnosti. Eh, ovšem tato strategie eh, může znamenat, že v podstatě bude, řekněme, příliš závazná, a to především z hlediska územního. Nezapomínejme, že cíle politiky soudržnosti jsou velice jasně definovány. A pokud budou nějak příliš svázány do určitého rámce, může to vést k problémům. Jestliže se podaří regiony zapojit do definování toho přístupu od samého počátku, pak bude samozřejmě možné ten projekt daného regionu uspůsobit strategii 2020, ale vždy je třeba přihlížet k specifikum daného území. To znamená, ty územní pakty, které navrhujeme, to by měla být věc, která bude fungovat, která se ve skutečnosti eh, realizuje a to by určitě přispělo k mnoha politikám. Děkuji vám. A nyní, paní hybner, jak vy se na to díváte, na tu vyváženost mezi soustředěním a flexibilitou? Já bych chtěla říci, že flexibilita obvykle znamená výjimku z pravidla, takže vždy to také vede k tomu, že ta pravidla jsou velice složitá. A to samozřejmě je určitým problémem a komplikuje to úkol lidí, kteří s tím chtějí pracovat. My jsme to řešili už před pěti lety a teď se to opakuje znovu. Jedná se tedy o tu vyváženost mezi tou flexibilitou a složitostí. To je třeba zajistit. Eh, když se hovoří o tom strategickém přístupu, teď vlastně tady vzniká celý postup, který napojuje tu evropskou strategii na územní specifika. Komisař tady hovořil o těch smlouvách a to je právě určitá cesta, určitý eh, kanál, jímž se můžeme snažit dosáhnout vyváženosti mezi společnými evropskými cíly tedy není v podobě strategie 2020 a mezi těmi územními specifiky. Já bych tomu ještě také chtěla dodat, že tady eh, eh, to nemůže být ten proces pouze ze zhora dolů. Je třeba také se podívat dolů, aby na místní úrovni se vyvíjelo úsilí, aby se připravovaly strategie, aby se připravovala vlastně aktiva to, co ten daný region má a jak třeba to lze napojit na celoevropské cíly a jak potom třeba z toho získat financování těch 11 priorit. To je vlastně úkol i pro vás tady, takže to musí fungovat oběma směry, ze zhora dolů i ze spoda nahoru tak, aby skutečně to vedlo k vyváženosti. A tady se hodně shodl s Mercedes Bresso, že to právě může jít formou těch smluv. Děkuji vám. Pokud teda tu klíčovou otázku flexibilita versus soustředění, Eh, co to znamená pro regiony? Bude teď vlastně nějaký přesný seznam eh, témat, ze kterých se regiony budou muset vybírat a můžete také ještě se zmínit o těch přechodových regionech, protože tady zazněla mnoha otázek, eh, které se toho týkaly. Budu nyní hovořit německy k tématu přechodných regionů, nebo řekněme obráceně Evrop, EU 2020. Už dnes e, téměř víc než 90 rozpočtu v rámci e, regionální politiky je vidět, jak je možno e, nazírat tak, že je to v, už v souladu s politikou EU 2020, čili tady nevynalézáme nic nového. My chceme e, zajistit e, integrovaný přístup a to znamená, že my tady máme tematické zaměření na jeden aspekt e, toho celého spektra a tady hovoříme podpora malých a středních podniků v rámci inovace tak eh, samozřejmě, že je k tomu třeba přizvat šíře a nejenom eh, z hlediska technologických investic nebo marketingu. Jde také o inovativní služby, eh, administrativu, nebo když se zaměřím na energetické úspory, tak i zde je to téma vymezeno velice široce. Takže pokud bychom to analyzovali přesněji, není třeba se bát, že by někdo eh, se nevešel do těchto eh, programů. Nám jde o to, aby eh, prostředky byly vynakládány soustředěnějším způsobem, jde, abychom měli jasně kvantifikovatelné cíle, eh, které budou plněny a které budou spadat do eh, cílu EU 2020. My jsme se naučili z Lisabonské strategie to, že evropské cíle je třeba ehm, rozložit na cíle národní a regionální, tak aby byly eh, reálné manko u evropských cílů spočívá v tom, že mno, pro mnozí si jaksi tomu nedají nějak moc eh, vyznat. Jestliže třeba na výzkum v Rumunsku eh, vidíme, že se vynakládá 1%, ve Švédsku 4%, tak eh, pokud budeme mít cíl evropsky stanoven na 3%, tak to ani pro jednu z těchto zemí není atraktivní. Proto je důležitá ta flexibilita a právě to přizpůsobení eh, místním potřebám. Pokud se týče těch eh, přechodných regionů, to je podstatná věc, kterou jsme tady vytvořili nově my eh, tady měníme architekturu financování zřejmě s ohledem na to, že v budoucí období financování budeme mít méně těch eh, nevyvinutých roz, eh, regionů, než jich máme dnes. My tedy budeme mít asi 68 konvergenčních regionů a tady jde zejména o e, přechod právě mezi těmi e, méně rozvinutými a mezi těmi přechodnými. A mám tady ještě e, další argument, další číslo, které ukazuje, jak důležité je mít v tomto období přechodné regiony. To není něco, co bude ne na věčné časy, ale my chceme to vyzkoušet v tomto období. U méně rozvinutých regionů je HDP v průměru 53 eh, průměru EU a u těch více rozvinutých eh, přes 120 Čili skutečně je tady v mnohem větší rozptyl, než jak by indikovala ta mezní hodnota 75 ty tr- přechodné jsou někde mezi 3 a 80 a 5 a 80 procenty. Podstatná je tam také e, zaměstnanost. Takže e, jde o to, tedy, kdo je tam skutečně e, zaměstnán. Je to 63% procent u méně rozvinutých oblastí a 73% u rozvinutých, či tam je skutečně rozdíl 10% a u těch přechodných je to 76, čili pardon, 67, čili my skutečně potřebujeme tady mm, eh, tuto kategorii. Děkuji. Nyní přejdeme k našemu druhému tématu, ale ještě předtím bych chtěla zmínit takzvanou cenu Regio Stars. Je to vlastně cena, kterou uděluje Komise za inovativní regionální projekty už od roku 2008. A tento týden vlastně eh, byly, bylo zahájeno jako nové kolo těchto cen. A já to zmiňuji proto, že ty tři kategorie této ceny velice úzce souvisí s cíly strategie. Je to tedy chytrý růst, udržitelný růst a inkluzivní růst ale chtěla jsem to tedy zmínit, protože se to vlastně zahajuje tento týden a do dubna se mají zasílat přihlášky. Každopádně podrobnosti můžete najít na stránkách Generálního ředitelství regionálního rozvoje. Nyní tedy přejdeme k další uh, skupině v rámci cen se také bude udělovat kategorie, cena v kategorii informací a komunikací. A teď tady máme tedy druhé téma, to jsou ty lepší výsledky. Pan komisař Hahn už o tom také hovořil, eh, že se budeme více soustředit na to, jaké výsledky vlastně ta eh, politika soudržnosti přináší. A nejprve se zase podíváme na eh, video. Já se jmenuji Amal Jasm, pocházím z Kurdistánu v Iráku a žiji již 21 eh, let v Katrnhelmu ve Švédsku. Tehdy jsem tedy měla představu, že bych začala eh, podnikat díky mikrofinancování, které dostávám z EU. Dostala jsem tedy podporu a před rokem jsem začala eh, podnikat pokud chcete eh, zažít podnikat ve Švédsku, znamená to hodně papírování. A to mikrofinancování mi hodně pomohlo v podstatě se vším tím papírováním, které bylo třeba vyřídit. Také mi to pomohlo vlastně při získání pomoci eh, a užitečných rad. Eh, když jsem tedy začala s podnikáním, docela to dobře fungovalo. Vlastně od začátku se mi zisk už zdvojnásobil. Takže tady jsme slyšeli, jak vlastně to financování pomohlo Amal při podnikání a řešit některé ty složité aspekty. Může tedy eh, politika eh, přinést konkrétní výsledky. Tady máme zase pár lidí, kteří eh, předem požádali o možnost vystoupit v diskusi, takže jim dám slovo jako prvním. Nejprve Flouk. Lukas, který je z městského zastupitelstva eh, v Liverpoolu a členem ALDE. Děkuji mnohokrát. Paní Hibnerová eh, hovořila o roce 2005, o tom, že tehdy se bojovalo o uchování politiky soudržnosti a určitě eh, i nyní nás čeká boj zejména s některými členskými státy. Pokud chceme tedy zachovat politiku soudržnosti, musíme to, se o to snažit společně. A pane komisaři, máte pravdu, musí to být investiční politika, nejenom politika výdajů nebo utrácení. Eh, samozřejmě to může znamenat eh, velkou změnu života lidí, protože ti lidé vlastně se často dnes liší podle toho, zda eh, žijí v regionech, které prosperují, anebo které jsou chudší. Ale tady, tady nejde jenom o vynakládání peněz. Je třeba se zaměřovat na výsledky. V našem regionu, v Merseyside, jsme měli jeden z prvních finančních nástrojů v období 2000 až 2006. Eh, byl to vlastně zvláštní fond pro investování v Merseyside, bylo to určeno místním podnikům. A tento eh, fond vlastně eh, se mu stále vracejí ty investice, které učinil a to bude platit ještě eh, pro mnoho let dopředu. My jsme vlastně 54, vytvořili 54 tisíc nových pracovních míst a podařilo se nám proškolit 300 tisíc lidí a to je právě to, co může ta politika soudržnosti přinést oproti jiným běžným politikám. Ještě pár věcí ohledně toho, co tady dnes zaznělo. Musíme místní lidi zapojit, už jenom pokud jde o zprávu těchto politik, to nemůže být zpravováno jenom z národní úrovně, protože na národní úrovni prostě ti úředníci nevědí, jak to funguje v terénu, to vědí lépe místní orgány, místní lidé. A proto vítám těch 5%, které byly vyčleněny zvlášť právě pro města, protože města potřebují takovéto investice, potřebují mít možnost vynakládat tyto peníze na své vlastní projekty eh, růstu a obnovy. Nicméně tato města zároveň musí být zapojena do navrhování programů, protože jinak to prostě celé stroskotá. Ten přístup musí eh, být nejen ze zhora dolů, ale i ze spoda nahoru. A pokud jde o tu makroekonomickou podmíněnost, já tomuhle prostě nerozumím, vůbec nechápu, proč se to navrhlo. Nicméně chápu, že podmínky tady byly vždycky v minulosti. Byly, byla tady třeba podmínka eh, pěti procentní rezervy podle výkonnosti, když vlastně ten region splnil určitý cíl, dostal ještě 5% navíc. To je prostě metoda cukru a byče. Ale já mám pocit, že tady v podstatě vidíme jenom ten byč a ten cukr trochu chybí. Pokud tedy má fungovat ta makroekonomická podmíněnost, tak je třeba, aby skutečně regiony mohly vlastně ovlivňovat podobu programu a aby měly nástroj na to, jak ovlivnit. Jak by to mělo, pane komisaři, vypadat v praxi, to sama nevím. Vyrozuměla jsem z oficiálních diskusí, že zatím ještě není přesně definován mechanismus, jak by města a regiony byly zapojovány do vytváření eh, programu, protože ty národní programy zatím stojí stranou. Já bych tedy byla ráda, kdybyste nám mohl říci, jak právě tedy do tvorby programu budou místní orgány zapojeny a zda to bude přímo i požadavek ze strany komise předtím, než poskytne nějaké finance. Děkuji vám. Jose Zajakata, eh, starosta z Polska, ale možná radši řekněte, jak se vaše jméno eh, vyslovuje, protože jsem to určitě zkomolila. Děkuji vám, paní předsedající ta vaše výslovnost byla vůbec nej, nejlepší, co jsem zatím ve svém životě e, slyšel. Děkuji vám za to. Takže dámy a pánové, dovolte, abych e, své stručné vystoupení začal tím, že připomenu takové základní aspekty, základní prvky. A sice samotný původ politiky soudržnosti, Vlastně tato politika vznikla, aby se zmenšovaly rozdíly mezi regiony jednotlivých členských států a aby se zmenšovaly i rozdíly v rámci eh, jednotlivých regionů, protože i tam můžeme najít eh, nerovnováhu, pokud jde o životní úroveň a to vše tedy spadá pod politiku soudržnosti. Chci vás také upozornit na to, že v regionech často existují některé oblasti, které jsou velice dynamické, to jsou často města a městské aglomerace. A leckdy nedaleko těchto měst zase najdeme e, oblasti, kde ten, ta míra rozvoje je podstatně nižší. A všechny tyto problémy je třeba si uvědomovat v rámci politiky soudržnosti. Pokud jde o eh, efektivitu politiky soudržnosti v Polsku, eh, ty regiony se v podstatě jsou tak na samé hranici eh, toho Prahu pro využívání fondů soudržnosti a jeden náš region už se vlastně dostává do té kategorie přechodných regionů a to je právě vlastně doklad úspěšnosti této politiky. Musíme si vždy uvědomovat, proč politika soudržnosti vznikla. Musíme si uvědomovat, jaký je hlavní cíl a ctižádost této politiky. Dnes především voláme po lepším řízení této politiky, to je jedna věc, a také potom, aby ta politika byla lépe dostupná a aby vlastně provádění té politiky nebylo tak nákladné, protože ty náklady na provádění eh, jsou opravdu nezanedbatelné. Pokud jde o tu přístupnost, to je třeba i v praxi, nejenom v teorii. A pak je také třeba zajistit eh, lepší propojení mezi touto politikou a dalšími politikami Evropské unie. A ještě jeden aspekt, já vím, že mám málo času, ale ještě bych to chtěla zmínit. Chci vás ještě upozornit na tu podmíněnost. Eh, řada řečníků tady zdůraznila význam tohoto aspektu. Ta současná doba opravdu není ideálním kontextem pro uh, zavedení této zásady. Chci upozornit na to, že tato, tento aspekt politiky soudržnosti může být problematický pro ty nejchudší regiony, protože právě oni vlastně využívají politiku soudržnosti k tomu, aby se dostali na lepší úroveň rozvoje. Uh, Děkuji. Chci se zeptat, zda ještě někdo se chce vyjádřit. Pokud nikoli, tak požádáme komisaře, ale ještě předtím dám slovo, nebo ještě než předtím, než dám slovo komisaři, protože na něho mířila většina kritiky, tak eh, zde ještě zopakujete otázku toho lepších, těch lepších výsledků. Jak dosáhnout lepších výsledků politiky soudržnosti? Ještě nějaká otázka nebo komentář, tak ten eh, pán naproti mě, prosím. Eh, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jmenuji se Ivan Žagar a pocházím ze, jsem vlastně slovinskou, slovinským delegátem. Je pravda, že politika soudržnosti byla ve Slovensku velice důležitá. Chci ale zdůraznit, že země mají různé systémy. A v té souvislosti chci podtrhnout to, že musíme najít rovnováhu mezi velkými projekty a malými projekty, protože ty malé projekty velice často zapojují obecnou veřejnost a dokážou zlepšit kvalitu eh, obyčejných lidí v nějakém konkrétním regionu. Mám takový komentář nebo návrh, myšlenku. Hovořili jste o tom, kolik HDP vkládají jednotlivé země do investic. Není to pouze nyní problém v Evropské unii, ale obecně i problém mm, jednotlivých vlád. Problém je to, že ten systém je velice takový mm, zkostnatělý, velice nepružný. Myslím si, že ty rozdíly mezi jednotlivými regiony, které stále existují, mohou být právě připsány této zkostnatělosti systému. Děkuji, říká předsedkyně. Ještě nějaké otázky, takže nyní už se obrátíme na pana komisaře. Slyšeli jste obecné komentáře, zaznělo jste také slovo, že ta makroekonomická podmíněnost je takovým červeným hadrem, který všechny dráždí a hovořilo se o tom, že vlastně regiony budou potrestány za chyby národních vlád. Takže také zde e, bylo hovořeno o tom, že ta politika cukru a byče je spíše založena na byči než na cukru. Takže nejprve pan komisař, pak paní Hybner a nakonec paní Breso. Um, tak abych hned eh, na počátku eh, eh, tady rozptýlil eh, jaksi nesprávné dojmy. Eh, já jsem tady dostal úplně první rozhovor, který byl eh, k těm, řekněme, makroekonomické podmíněnosti, tak to de facto se mě dostalo od významné vlády a nebylo to, nebylo to zrovna moc příznivé. No, tady eh, komise chtěla jednoduše a prostě mm, předložit návrhy, které budou platit pro 27 a přitom to bude vyvážené, o tom všem se dá ještě hovořit, ale v podstatě tady šlo o to, abychom tady našli eh, možnost, eh, řekněme, jak ultima ratio, oproti těm možnostem, které máme pouze v eurozóně, prostě abychom tady něco takového měli pro 27. Ten text je v podstatě eh, kompromis a je také výsledkem ehm, dlouhých eh, sporů a bojů, takže to možná není úplně snadno eh, čitelné. Nicméně chci říci toto, pokud vůbec tento článek Eh, přijmeme, použijeme, pak eh, my máme vlastně už podobný návrh, eh, podobný článek, který se je v architektuře spolu soudržnosti, který se ale nikdy nepoužil. Nepoužil, protože nebylo proč. Tady jde vlastně o to, že když členská země má prostě příliš velký deficit, a neplní růstové cíle, takže komise v tomto případě může a měla by předložit návrhy, co je třeba dělat, aby se situace napravila. A jestliže členská země eh, tyto návrhy přijme a začne se eh, skutečně snažit, tak eh, není důvod eh, sahat k tomuto opatření, poněvadž toto opatření je tady proto, aby se eh, jaksi jak si ta země, aby se přiměla k tomu, aby se vydala cestou rozumného hospodaření. Jestliže ovšem členské země by se opakovaně Eh, spouzeli akceptování těchto možností, pak tedy eh, a nechtěli by přijmout eh, reformu svých akčních programů, pak tedy je to jakási poslední možnost, poslední použitelný sankční mechanismus. A toto je důležité pro zástupce regionu, a sice, že toto opatření musí být aplikováno proporcionálně. To znamená, že tam, kde jsou regiony, země, které mají e, vysokou autonomii, nedovedu si představit, e, že by e, tady do toho, abych tak řekl, slosování šly regionální programy. Neznamená, že tedy automaticky všechny regionální eh, programy musí být sankcionovány. To mohou být jenom vybrané programy a v jejich rámci musí to teoretické eh, teoretická, eh, řekněme, sankce, já nechci používat toto slovo, spíše jako pozastavení prostředků může uplatnit. Tady se hovoří o tom, že je tady eh, mnoho trestů a málo motivace. Eh, co byste řekl na tuto námitku? Z tohoto to je proto, že my se bavíme pouze o těch trestech eh, a ne o té motivaci. To pan Schneider. Já si myslím, že Eh, jak si my se shodujeme eh, v 95% eh, těchto návrhů a toto je pouze jedna věta, pouze těch 5% a my tomu věnujeme mnohem více času. Čili já chápu, že to tak trošku deformuje celkový obrázek. Dobře, děkuji. Michel de o tom hovořil o, jako o Damoklově meči a pan komisař říká, že ne, že toto je poslední eh, možnost pro zvláště tvrdohlavé regiony. Otázka je, přijal byste eh, argument, že efektivita politiky soudržnosti je velmi ovlivňována širším ekonomickým prostředím a protože tady existuje určitá vazba že my prostě potřebujeme, aby region měl přiměřené ekonomické eh, prostředí, jinak ta politika nebude fungovat. Eh, tady vlastně vy říkáte, že pokud je eh, ekonomické prostředí nepříznivé, tak bychom měli prostě přiškrtit kohoutky. No samozřejmě, že politika soudržnosti potřebuje vhodné makroekonomické prostředí, čili to, to je v podstatě ta logika. Ale eh, pan komisař asi eh, není eh, překvapen tím, že my jsme byli vždycky proti tomu, to už je mnoho let. To už vlastně počátek je v právním základu. Fond soudržnosti, ten by vlastně měl tady tu funkci, že usnadňoval, měl tady usnadňoval žití z toho ekonomického hlediska. Druhá věc, já si myslím, že tady ta logika není logika eh, trestání eh, prostředky a nástroj jedné politiky, špatné plnění jiné politiky, spíš než eh, aby se hledali vinici. Já si také myslím, že to je proti současné logice, kterou používáme v souvislosti s Řeckem, které je nyní v potížích. My se velice snažíme podpořit restrukturalizaci, my jsme eh, redukovali kofinancování a na, navrhujeme nové nástroje a tady teď prostě je něco, co jde proti této logice. Já bych měla eh, řadu argumentů a těším se na vzrušenou debatu. Ale já myslím, že bychom měli skutečně vážně eh, zvážit eh, všechna pro a proti, všechny eh, ty byček, které v té nové politice jsou a to je vlastně celý řetězec takových různých trestních akcí, které končí až navrácením prostředků. Děkuji. A paní Breso taky kdybyste mohla reagovat na to, co jste tady slyšela ke kondicionalitě. Co je podle vás účinnější, byč a nebo med? A ono těch 5% v rezervě na odměnu, to je, myslím, docela slušná odměna. Takže mm, to je taky část té kondicionality. Jestli se k tomu můžete vyjádřit. Já myslím, že to eh, funguje dobře, ten cukr a byč. Tady v tom ale ta otázka nespočívá. Já myslím, že v podstatě to není ta správná eh, instituce nebo správná osoba, které se hrozí tím byčem. Já jsem chtěla především zdůraznit, že politika soudržnosti je v podstatě dlouhodobou investiční politikou, která umožňuje státům, ale především regionům, které jsou obvyklými příjemci, podstatě si dlouhodobě plánovat investiční politiku. A díky tomu dnes 65 veřejných investic v Evropě provádí právě regiony a místní samosprávy. 65 a přitom naproti tomu vlastně vytvářejí pouze 15 dluhu. Takže pokud si představíme, že pokud jim tady nad hlavou bude vyset tento meč, tak to asi nebude znamenat, že budou pracovat lépe protože všichni ti, kteří budou investovat spolu s námi, s regiony, budou mít trochu obavu pustit se do, tého, do toho dlouhodobého investování, protože si vlastně nebudou jistí, jestli nakonec ty peníze vůbec dostanou. A k tomu bych doplnila ještě jednu věc. Lisabonská smlouva nám, výboru regionů, uložila, že máme hájit zásadu subsidiarity a dala nám i možnost se jí dovolávat u Evropského soudního dvora. My jsme tuto otázku zkoumali a budeme ji ještě zkoumat. Myslíme si, že to je zcela jasný případ, kde v podstatě nebyla zvolena ta správná instituce, a Domníváme se, že, to je možný, že tady je možnost, že bychom se odvolali k Evropskému soudnímu dvoru a poukázali bychom na porušení zásady subsidiarity a zásady přiměřenosti. Protože je jasné, že bude potrestán region, který špatně ty prostředky využil, který prostě nedosáhl výsledku. S tím souhlasíme. Ale není přece možné, aby byl trestán někdo za něco, za co vlastně vůbec neodpovídá. To znamená, pokud třeba regiony jsou zadlužené, regiony nedodržují pakt stability, pak ano, pak tomu rozumím, ale musíme si dávat opravdu pozor na to, aby to nebylo tak, jak se to navrhuje, protože pokud nějaká dlouhodobá investice je najednou přerušena, pak už eh, to rozhodně nepovede k hospodářskému růstu. A to je věc, eh, se kterou máme starosti, že vznikne situace, eh, kdy to vlastně bude další věc, kterou budou zvažovat investoři, kteří už tak čelí mnoha problémům. Dámy a pánové, toto asi dnes odpoledne nevyřešíme. Ta jednání budou dlouhá a složitá a myslíme, že tady vás paní Breso teď na to varovala paní, kom, eh, pane komisaři, že se máte připravit na boj. A teď ještě to poslední téma dnešního odpoledne, Geography Matters, tedy na zeměpise záleží. Paní Běnkovská o tom hovořila ve svém prezentaci, říkala, proč vlastně ta území jsou tak důležitá při podpoře rozvojových strategií. A podívejme se tedy na poslední video dnešního dne. Dr. Sabo, László pénzügyőr. Jmenuji se kapitán László Sabo, jsem celním úředníkem v Maďarsku, v Moháči. A náš úřad odpovídá za kontrolu lidí a zboží, které eh, překračují eh, hranici na Dunaji. Projekt Nevada podle mého názoru zvyšuje efektivitu a umožňuje modernizaci. Máme vlastně elektronické mapy pro sledování eh, lodí, takže víme, kde se nachází naše posádky a můžeme snáze připravit eh, celní kontroly, můžeme sledovat, kdo překračuje hranici a případně i eh, můžeme sledovat oblast pod vodou. Díky financování EU vlastně ten tok informací přes hranici mezi Srbskem, Chorvatskem a Maďarskem je mnohem efektivnější. Okay. Výborně. Jedním z takových prvků nového legislativního balečku je soustředit se na makro um, regionální strategie, tak jako je třeba strategie pro pobaltí. Takže nejprve Georgios Kaminis, primátor Aten a také člen výboru regionu, máte slovo. Hmm. <clears throat> Hmm. Děkuji za slovo. Většina předřečníků ne, nepochází ze zemí, které skutečně trpí krizi, nicméně vyjádřili solidaritu místním a regionálním orgánům těch zemí, které se musí vypořádat s krizí, kterou já bych nazval existenciální krizí. Mnozí z těch, kdo jste vystoupili proti makroekonomické podmíněnosti v této regionální politice, jsou eh, osobami, k nimž já bych se rád přidal, já bych s nimi rád souhlasil. Já bych však ještě chtěl pohovořit eh, ne pouze o těch trestech, eh, ale o těch pobítkách. Já sám bych eh, se chtěl soustředit na města, na rámec měst. Když mluvíme o politice soudržnosti, tak bychom neměli přijmout takové tradiční dělení na sever a jih, východ a západ, nebo čistí plátci a čistí příjemci. politika soudržnosti má významný rozměr. Tím rozměrem je integrovaný teritoriální přístup a také snaha hledat integrovaný přístup na různých eh, úrovních zprávy, soustředit se na inovace. Návrhy, které se týkají měst, které předložila Evropská komise, jsou skutečně velice ambiciozní. Doufám, že Evropská komise bude také schopná prosadit tyto návrhy a přesvědčit ty, kteří mají určité pochybnosti o těchto ambicích, o těchto cílech, protože někteří pochybovači třeba říkají, že Evropská unie by neměla příliš vstupovat na tu úroveň měst a regionů, ale právě města mohou být ovlivněna. Máme zde veřejné služby, dopravu, politiku, ochrany životního prostředí a další. Potřebujeme také udržitelný rozvoj našeho průmyslu. Máme zde různé statistiky a čísla, která e, působí velice zajímavě, ale když se podíváme na tu realitu, tak ta e, ekonomická a sociální realita už nebývá tak růžová, jako jsou třeba čísla HDP. Krize dopadá především na města, na různé eh, mm, části měst, na městské aglomerace. Mm, doufáme, že E, také zde bude tedy ten Evropský sociální fond a Evropský fond pro rozvoj. E, v jedenácti prioritách se všude opakuje důležitost měst, e, hovoří se také o boji s chudobou a skutečnost, že je zde pětiprocentní úroveň dotací pro rozvoj měst, nebo že jste vyčleněno určité procento pro ta města, tak já se potom ptám, jak to všechno půjde dohromady s iniciativami, které již existují. Například máme zde pakt primátorů a další akce, takže jak to bude všechno navzájem skoordinováno. Máme zde například také nový program Interreg, ve své třetí, ve, své, ve třetí fázi. Takže je důležité, abychom dosáhli maxima, abyste nebyl pouze ten strop. Předsedkyně, e, nyní pan Roberto Molinaro z Benátecka v Itálii. Prosím. Onorevoli relatori, signore e signori, rappresento... Mm, děkuji za slovo. Já jsem eh, zodpovědný na úrovni regionu pro vzdělávání kulturu. Jsem tedy, pocházím z regionu v severní Itálii, je to také eh, hraniční region a přeshraniční spolupráce je v podstatě něco, co máme v krvi. Máme zde spolupráci s ostatními zeměmi Jaderského moře, také spolupracujeme i se zeměmi bývalého sovětského bloku. A teď zde jsou určité výzvy, chceme se vymanit z krize, ale mm, to se nám podaří pouze, pokud budeme spolupracovat. Co se týče strategie 2020, tak my rovněž máme určité obavy, které se týkají budoucnosti, politiky soudržnosti. Jak už jste zaznělo, tato politika má velkou přidanou hodnotu a umožňuje zachovat konkurenceschopnost našich regionů nejsme příliš um, přesvědčeni těmi návrhy, aby se ty regionální plány vlastně um, upravily podle cílu strategie 2020. My se chceme soustředit také na vzdělávání, chceme být eh, chceme být znalostní ekonomikou. Takže já bych eh, to chtěl zdůraznit, protože chceme zachovat konkurenceschopnost i po roce 2020. Dále také podtrháváme důležitou úlohu územní spolupráce. Jsme rádi, že komise zdůrazňuje územní spolupráci a chceme také propojovat univerzity. V současné době přichází univerzity o finance. Chceme posílit propojení mezi, univerzit, eh, mezi univerzitami. Chceme také svolat konferenci rektorů eh, oblasti Jaderského moře. Také chceme vytvořit určitý společný sekretariát, který by sídlil v Bruselu a který by právě hájil práva zemí Jadranu. Chtěl bych ještě poděkovat paní Hybner a paní Breso a chci vás ujistit, že společně budeme bojovat za to, aby politika soudržnosti byla taková, jakou ji potřebujeme. Musíme pracovat ruku v ruce s partnerskými zeměmi a musíme zajistit, že regiony se budou dále rozvíjet v souladu se strategií 2020. Ano, teď generální

je jasné, jak právě tedy řekl atenský starosta, že ta hospodářská a finanční krize nepostihuje všechny regiony stejně. Mně se zdá jasné, že hospodářská a finanční situace v Evropě v podstatě zastěňuje celou eh, diskusi, nebo vlastně dominuje této diskusi. A je to dáno tím, že bylo nutné přijímat úsporná opatření a většina států prostě dnes eh, vyžaduje od občanů, aby se přizpůsobili nové hospodářské situaci. Právě v této problematické situaci ta regionální úroveň eh, má zvláštní význam, protože právě v regionech se jasně ukazuje, že územní soudržnost je soudržností demokratickou. Je to politika, která ovlivňuje všechny regiony. Je to politika, kterou lze hodnotit nejen z hlediska výdajů, ale také z hlediska investic. A proto je třeba, aby regiony mohly eh, se více zapojovat do využívání těchto omezených prostředků. Strategie 2020 prezentuje přeshraniční spolupráci jako inteligentní formu spolupráce směřující k udržitelnému rozvoji, ke konvergenci strategií, cílů a společných hodnot. A v tomto rámci Evropská združení pro místní eh, spolupráci, tedy EGTC, to jsou právě zásadní nástroje pro budoucnost, pro tu mm, přeshraniční a meziregionální spolupráci v Evropě. Tato uskupení sehrávají velkou úlohu, protože jsou sítí pro dialog a spolupráci, umožňují výměnu osvědčených postupů a umožňují vlastně propojování integrovaných rozvojových projektů. Navíc to, tato uskupení také umožňují zlepšit provádění politiky soudržnosti v regionech, protože se právě vytvářejí sítě pro spolupráci mezi jednotlivými regiony, které v podstatě společně definují své strategie, čímž se dosahuje úspor z rozsahu a využívají se společné zdroje. Na závěr, paní Davis, bych chtěl poděkovat Evropské komisi za to, že přehlédla k některým eh, z našich doporučení, které výbor regionů formuloval ve svém stanovisku o územní spolupráci. Pan předseda Barroso nám řekl, že je třeba lépe využívat nástroje politiky soudržnosti, s tím souhlasíme. A panu komisaři Hánovi bych chtěl říci, že, větší, že bez větší podpory přeshraniční spolupráce ze strany eh, komise se nepodaří naplnit cíl územní soudržnosti. Děkuji. Uh, Děkuji. Nyní už nám nezbývá příliš času, ale pokud je zde nějaký naléhavý komentář nebo naléhavá otázka, tak máme trochu času. Takže prosím. Castiglione, presidente della provincia di Catania e presidente delle province italiane. Eh, io volevo ringraziare il... Děkuji, já jsem hejtmanem jedné italské provincie. Chtěl bych poděkovat eh, komisi eh, i zástupcům výboru, protože ehm, kladou Věnují svou pozornost regionům, také komisař Hahn vzal v úvahu naše názory a naše doporučení. Viděli jsme tři zajímavá krátká videa a já chci říci, že mnoho regionů využívá strukturní prostředky tak, že vlastně mm, ta absorpční schopnost je ještě malá, že by vlastně mohly využívat více ty prostředky. Jsou zde ještě určité, určitá témata, která mají větší politickou důležitost. Chci se zeptat komisaře Hána. Nedávno podle rozhodnutí komise eh, se vlastně ta politika měla vrátit na národní úroveň, ale teď, eh, mě vlastně, teď to spíše vypadá, že ta komise bude aktivnější, takže mě zajímá, jaký bude ten vztah, zda to bude doplňková úloha, zda národní rozpočet bude mít méně prostředků, zda bude větší spolupráce mezi národním a evropským rozpočtem, budou tyto rozpočty nějakým způsobem propojeny. Uh, trochu se bojím toho, že komise se bude snažit stále více ukousnout si vlastně více toho, ehm, toho koláče. Hovořili jsme zde dnes o městech, o tom, že potřebujeme investice do infrastruktury, do mobility, do energetiky, do rozšiřování internetu. Všechny tyto prostředky, všechny tyto um, dobře, předsedkyně se ptá, zda jsou ještě nějaké otázky? Nikoli. Takže můžete odpovědět na dotazy, které zde padly. Ještě předtím, než tu debatu uzavřeme, tak chceme najít určité priority. Myslím si, že bychom také mohli obecněji pohovořit o těchto otevřených dnech. Usilujeme o to, jak dosáhnout inteligentního a udržitelného růstu, podporujícího začlenění, takže otázkou také je, jak toho dosáhnou samotné regiony. Chci se vás zeptat, zda byste mohli ve svém konečném vyjádření mohli pohovořit o tom, jaká je pro vás priorita, která by skutečně pomohla městům a regionům dosáhnout těchto cílů. Jaká bude ta hlavní priorita? Protože jsme hovořili o velké množství věcí, ten balíček je obsáhlý. Paní Hypnerová, na začátku jste říkala, že politika soudržnosti je politikou budování sebedůvěry, takže co by tak napomohlo nejvíce? Nejprve paní Breso, pak komisař a poté paní Hybnerová, která uzavře celou diskusi. Poprosím vás, abyste reagovali na komentáře, které zazněly a tuto debatu také za- zakončili. Děkuji za slovo. je dost obtížné vybrat prioritu číslo jedna. Já bych asi řekla, že by to byla politika energetiky. Politika, která se týká energetiky, se vlastně souvisí i s politikou inovací, s politikou soudržnosti. Dále je to také zde závazek usilovat o e, změny v oblasti e, změny klimatu Myslím si, že na tom se všichni shodneme, že energetika je důležitou prioritou. Zároveň bych ještě mohla zareagovat na velice časté komentáře dnešního odpoledne. Je pravda, že je důležité posílit politiku měst. Hovoříme o udržitelnosti, o začlenění, o inkluzivním a inteligentním a udržitelném růstu. A v této souvislosti musíme sledovat, jak to vypadá ve městech. Myslím si, že jsou zde i určité problémy, které třeba řešit. Na tom se všichni shodneme. A poté ještě, co se týče toho posledního tématu, který se týká územní soudržnosti a nástrojů pro posílení územní soudržnosti, tak třeba dnes zde proběhla výbě, výměna názorů s komisařem Rénem o tom novém nařízení Také jsme pohovořili o různých projektech. Myslím si, že obecně téma územní soudržnosti je tématem, které je pro regiony velice důležité. Můžeme to zároveň skloubit i se snahou po zjednodušení jednotlivých nástrojů. Jednou takovou zajímavou myšlenkou nového nařízení je využívání sítí Vytváření sítí by se mohlo stát dalším nástrojem. Prostřednictvím sítí můžeme, můžeme vytvářet nové strategie, jako je strategie pro pobaltí, strategie pro eh, podunajská strategie, ale jsou zde ještě další regiony, které mohou dát své síly dohromady, vytvořit eh, makroregionální strategie. To je také třeba takovou oblastí, kde můžeme vytvářet ty nové nástroje. Je třeba definovat strategie pro makroregiony. A pak eh, ještě ta, to třetí téma eh, dneška eh, pojednává o důležitosti geografického aspektu. Děkuji. Já tady mám jednu takovou otázku, která se vás eh, velice týká a určitě, určitě vás bude bavit. Takže makroekonomická kondicionalita, mm, jestli byste se na to mohl soustředit. Tak já bych eh, zaprvé se chtěl omluvit eh, za to, že to je tak krátké tady ty naše vstupy, ale naše paní předsedkyně Eh, jednoduše a prostě je příliš přísná. Ale já vím, že eh, my budeme mít eh, během příštích dnů ještě mnoho příležitostí k setkání, možná, že ne úplně já osobně, ale také kolegové a zbytek vyřešíme písemně. Pokud se týče horských regionů a dalších, je v podstatě na vás, abyste si modulovali alokaci prostředků ve svých regionů, abyste si sami eh, stanovili těžiště toho, kde chcete ty peníze použít. Eh, prostě eh, vy můžete v, dát různé sazby spolufinancování v různých částech vašeho regionu. A tady už máme i příklady, eh, o kterých jsme hovořili. Eh, pokud mám odpověď přímo, co je tou nejdůležitější prioritou, tak já jednoduše odpovím, že politika soudržnosti je tady proto, aby Evropa byla pro lidi uchopitelná a viditelná. Prostě, eh, aby věděli, že Evropa to není jenom nějaké správní řízení, ale také, že Evropa je schopna spolu s občany pro každého jednotlivého občana dělat více. Třeba v energetické politice eh, tam toho můžeme dosáhnout opravdu mnoho. Čili mělo by být naším společnou, eh, společným takovým úsilím eh, zde pracovat, abychom byli tedy zaměření, abychom byli transparentní, tak aby tedy Evropa byla pro lidi viditelná, matatelná a aby ji mohli pozitivně prožívat. Ano, děkuji. Já za moment dám slovo paní Hübner a potom tady e, končíme, ale e, Řekněte, jak to chcete, jestli tedy to už bude součást vašich e, poslávek. Dobře, tak já doufám, že mě bude dobře rozuměno. My běžně říkáme, že na penězích nezáleží, když hovoříme o některých věcech, ale já myslím, že bychom neměli eh, před, eh, tedy eh, přesírat, že skutečně na penězích nezáleží. Všichni lidé z praxe vědí, že pokud chceme mít efektivní investice, potřebujeme určité kritické množství peněz. Čili my máme i malé regiony, malé, eh, malá města, která prostě nebudou mít dostatek prostředků, aby se vyřešili sami některé problémy. Takže eh, my budeme vyjednávat s komisí a parlamentu eh, o regulačním rámci, ale to není to nejdůležitější. Nejdůležitější je právě to tak kritické množství prostředků. Já vím, že politika soudržnosti to není jenom o penězích, je tam řada dalších aspektů, to je třeba vědět. A i když dovolíte, tak já bych eh, teď hladce přešla k závěru. Já eh, bych eh, v podstatě nechtěla sama zhrnovat něco, co jste tady sami daleko lépe odprezentovali. Ale každopádně já chci všem poděkovat za ten pocit odpovědnosti, který jste zde opravdu předvedli, za pocit eh, eh, jakési oddanosti, odhodlání pracovat na této politice. Eh, pan komisař Hán a já také musím říci, že se teď necítíme osamělí, máme tady po boku výbor regionu a řadu z vás. Je zřejmé, že vy tady souhlasíte s tím, že je třeba abychom měli opět růst a ten růst může eh, vznikat pouze ze spoda, to znamená podniky a tak dále, prostě ti, kteří jsou tvůrci toho růstu. A náš úkol zde v evropských institucích je, abychom do konce příštího roku eh, vám předložili použitelný, dobrý, kvalitní právní rámec. Já jsem dále přesvědčená, že jste většinou říkali, že tato politika by měla nadále pokračovat tam, kde je třeba ještě dohánět. Ale také chci říci, že tato politika by se měla dotknout také teritorií, kde se hovoří o nové generaci investic a o nových konkurenčních výhodách. A taky si myslím, že by bylo třeba vzít lépe v úvahu teritoriální rozmanitost také k té teritoriální soudržnosti a roli místních a regionálních orgánů. Také zde silně zazněla a já myslím, a snad se jenom budete souhlasit, že teritoriální soudržnost to není pouze cíl sám o sobě, protože my jsme tady hovořili, že bychom se měli e, usilovat o e, teritoriální soudržnost, ale eh, de facto ta teritoriální soudržnost je nástrojem, k eh, lepšímu a většímu růstu. To samozřejmě znamená, že budeme potřebovat eh, nalézt rovnováhu mezi tím, eh, co půjde z hora dolů a co půjde ze spoda nahoru. Já také musím říct, že k tomu, co tady zasnělo o sankcích a o biči a o cukru, já myslím, že také souhlasíme Eh, s tím, že bychom skutečně chtěli, aby evropská, eh, evropská budoucnost nebyla zase založena příliš na sankcích a opravdu tady ta makroekonomická podmíněnost by možná eh, měla být nebo mohla být nepřiměřená, poněvadž de facto by to znamenalo, že regiony jsou trestány za špatnou politiku na úrovni celostátní. Takže já myslím, že tady by bylo třeba ještě vést dialog mezi komisí, eh, regiony a členskými zeměmi. Nicméně, eh, pokud se týče zjednodušování, tak já myslím, že ta očekávání jsou jasná. A nejde tady pouze o systému řízení té politiky, ale jde také o to, aby koneční příjemci neměli na hřbetě tolik administrativní zátěže. Eh, my samozřejmě eh, chceme výsledky, ale to, že budeme pečlivěji sledovat výsledky, tak to nemusí, nesmí vést k tomu, že budeme více eh, námahy věnovat vykazování výsledku než jejich dosahování, čili na to také pozor. No a Samozřejmě eh, důležitá je ta eh, teritoriální citlivost a také chceme tuto politiku uvést do souladu s cíly 2020. My samozřejmě tady eh, máme také na srdci teritoriální sensitivitu a určitě nesmí to mít negativní důsledky. Ještě jednou bych chtěla říci, že eh, pokud se týče těchto eh, prostředků, tak jasně to musí být přehledné, průhledné, ale já chci říct ještě jednu věc. My zde máme na stole velmi kvalitní návrh a já jsem přesvědčena, že eh, ta nová úprava nás posune blíže k politice zaměřené na výsledky s tím, že všechny úrovně státní zprávy budou do toho úsilí zapojeny a samozřejmě také eh, Evropská komise, parlament a také vy. A eh, ta eh, společná budoucí, na budoucnost zaměřená investiční strategie, ta je velmi důležitá a v návrzí komise je řada návrhů, jak využít nové možnosti. Samozřejmě máme tam pobídky, ale je tam také ta kondicionalita, která by měla být upravená tak, aby e, zásahy byly efektivnější a abychom se zaměřovali na evropské priority. Ale také musí zůstat prostor na e, postižení teritoriálních specifik. Takže tím vám ještě jednou děkuji, děkuji, že jste přišli a přejeme vám kvalitní debatu ve vašich následujících Eh, setkáních. A prosím, nezapomeňte, že v příštím roce my zde v Evropském parlamentu ve výboru regionálním eh, budou na tom ještě pracovat naši zpravodajové a samozřejmě i oni budou vítat vaše podněty, nejenom tedy komise, také zde v parlamentu. Ano, děkuji vám mnohokrát. A ještě než se rozejdeme, Taky já bych vám chtěla všem poděkovat. Eh, my jsme eh, toho probrali spoustu. Děkuji vám, eh, děkuji vám také, děkuji tlumočníkům. Vím, že lidé, jak mají málo času, tak mluví čím dál tím rychleji. E, nicméně já tedy e, doufám, že ta debata bude pokračovat a budeme také na těch příštích otevřených dnech potom pokračovat. Tak a ještě e, vy tady máte takové lístečky, kartičky, kde můžete zapsat své návrhy, jak to v příště, až budou ty desáté dny, udělat ještě lepší. Takže děkuji vám a užijte si celý tento týden.